Kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás přivítal na prvním oficiálním zasedání po letní přestávce. Celá řada z vás již se zúčastnila zvláštního zasedání minulý týden. Děkuji, Ane. Bylo to zvláštní zasedání eh, týkající se témat, kterými se budeme zaobírat i dnes, i v příštích týdnech. Rád bych vás požádal o to, abyste souhlasili s přijetím dodatečného bodu na náš pořad jednání a sice slyšení nového velvyslance Evropské unie pro Srbsko, protože bych chtěl se chopit své funkce a tudíž by bylo dobré, kdybychom to udělali teď, nikoli tedy v souladu s běžnými pravidly. Doufáme, že budete souhlasit. Eh, bod 2, sdělení předsedy. Eh, Sekretariat připravil rezoluci pro Egypt a Sýrii. Frakce se na tuto rezoluci mohou podívat, ale doslechl jsem se, že je celá řada kolegyň a kolegů, kteří nechtějí žádnou rezoluci k Sýrii kvůli nejasné situaci. Myslím si, že musíme být flexibilní, protože nikdo z nás neví, co se stane v příštích dnech eh, a měli bychom možná vést jenom diskusy. Podobná situace se týká Ukrajiny a Ruska, o tom jsme diskutovali minulý týden. A myslím si, že navenek jsme tím vyslali také velice silný signál na veřejnost, že věnujeme pozornost tomu, co se děje v Rusku a na Ukrajině. Pozice parlamentu je naprosto jasná. Eh, rád bych požádal koordinátory, aby zvážili, co bych, jak bychom měli postupovat. Jednou možností by bylo, abychom všechno toto témata Egypt, Sýrii a Ukrajinu a jiné sousední státy, protože to jsou témata politiky sousedství, takže by bylo možné možná, eh, aby komisař File podal prohlášení k tomuto tématu na plénu k tématu politiky sousedství a mohli bychom potom o tom následně diskutovat. Bylo by to možná lepší vyslání signálu než rezoluce, která by se dostala do diskuze ve čtvrtek odpoledne týkající se naléhavých záležitostí. Jistě by to bylo určitou alternativou. Prosím tedy, abyste to zvážili, koordinátoři, tak zhruba do těch 6 hodin abychom potom mohli domluvit společný postoj, jak budeme postupovat. Máme před námi celou řadu zápisů ke schválení. Náš sekretariát byl velice pilný během letních prázdnin. Jsem přesvědčen o tom, že s velikým potěšením jste si všechno toto pročetli a vidím, že každý s tím souhlasí, že? takže tím jsou tyto zápisy schváleny. A nyní se dostáváme k bodu 4, budoucnost vztahu EU-ASEAN. A eh, rád bych požádal pana kolegu Bütikofera, aby eh, nám udělal úvod k tomuto tématu, protože dnes chceme diskutovat o návrhu, o jeho návrhu zprávy. Zatím to vypadá tak, že Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 10. září ve 12 hodin. A proto bych eh, není požádal, abyste to vzali na vědomí. My jsme příslušným výborem a FED, toto je první výměna názoru a máme možnost 9. září na zasedání ve Štrasburku hovořit s ministrem zahraničí ze Singapuru. A to jistě v této souvislosti bude mít svůj význam. Takže Reinharte, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, téma této zprávy je posílení politické kooperace mezi Evropskou unii a ASEANem není rozhodně úmyslem eh, tady eh, pojednávat vztahy mezi Evropskou unii a jednotlivými zeměmi ASEANu. Vycházím z toho, že eh, toto se bude dít v souvislosti s PCA, která budeme v dohledné době diskutovat a budou to jistě diskutovat, budou o tom diskutovat kolegové, kteří jsou příslušní pro tu kterou oblast. A proto nechci jít nad rámec eh, této zprávy. Důležité se mi zdá, a vlastně ústřední pro tuto zprávu, na jednoduchá analýza, že skupina zemí, které známe pod označením ASEAN, jsou nejenom z ekonomického hlediska, ale také s přibývající měrou protože eh, se pokoušejí silně slučovat i z politického ohledu, pro Evropskou unii velice důležitým a zajímavým partnerem v rámci strategie Evropské unie a Ázie. Z těchto zemí a v minulých měsících jsme také měli různá slyšení k tomuto tématu. Eh, jsme slyšeli nářky na to, že Evropská unie nevěnuje dostatečně pozor, dostatečnou pozornost a dostatečný zájem těmto zemím. A myslím si, že to byly oprávněné stížnosti, ale vidím, že tady se leco smění. Například Lady Ashton v tomto roce poprvé se zúčastnila eh, dialogu v Singapuru a myslím si, že to byl naprosto zřetelný signál pro rostoucí růst zájmu, který chce Evropská unie vyjádřit. Samozřejmě je třeba toto zabezpečit trvale a je třeba to doplnit také silnějšími propojeními nejenom mezi politiky, ale také silnější spojení mezi nejrůznějšími experty, expertními skupinami, kulturními zájmy, hospodářskými zájmy, které hrají roli v tomto prostoru. V této zprávě se tematizuje celá řada institucionálního vývoje, celá řada typů institucionálního vývoje. Když jsem sepisoval tu zprávu, tak jsem ještě nevěděl, že cílem bude poslat eh, šéfa delegace eh, pro vztah EU a ASEANu, takže už to vlastně nemusíme formulovat. Bylo by dobré, kdyby k tomu došlo. Mezitím už to můžeme takto konkrétně formulovat a nás těší, že už je to tedy na cestě takzvaně. Další návrhy k rozšíření institucionálního rámce eh, budou potřebovat možná ještě hlubší diskusy, jako například myšlenka parlamentního zasedání mezi Evropskou unii a členskými státy ASEANu. To by mě samozřejmě velice silně, velice zajímal váš eh, názor, váš náhled. Mm, pokusil jsem se předložit určité návrhy, které by měly sloužit jako mm, hesla a mm, soustředění těch nejdůležitějších bodů, jako například eh, rokulturní výměny mezi Evropskou unii a zeměmi ASEANu. Opatrný je můj přístup s ohledem na bezpečnostní dimenzi spolupráce. Domnívám se, že Evropská unie neučiní dobře, eh, kdyby tady proklamovalo mnoho. Eh, přesto se domnívám, že existují určité oblasti, v nichž je možná kooperace k bezpečnostně relevantním tématům, jako například piráctví. To by jistě mělo smysl a to si myslím, že by bylo užitečné pro obě strany a mohlo by to být podpořeno oběma stranami. Co bychom neměli dělat? A proto žádám nejenom o blahosklonné pokyvování hlavou, ale o kritický náhled k mé strávě, milé, milé kolegové, abychom prostě nevytvořili jenom rámce, které, hrozně, které velice pěkně znějí, ale nakonec nebudou naplněny. To znamená, jistě si nepomůžeme, eh, kdybychom tady stavili Potěmkinovy vesnice, ale měli bychom se soustředit na několik důležitých viditelných iniciativ k posílení politické dimenze této spolupráce. To by byl podle mého názoru důležitý krok upředu. A poslední poznámka, pane předsedo. Jeden členský stát z okruhu zemí ASEANu se již kriticky vyjádřil k určitým formulacím v této zprávě. Mimo jiné zazněly kritické připomínky ke skutečnosti, že se tady odkazuje na dřívější rezoluce tohoto parlamentu, bývala usnesení tohoto parlamentu, která ne, se nemusela líbit všem vládám v dotyčné oblasti. Domnívám se, že při veškeré vůli pro spolupráci. Eh, musíme přesto zastávat naše zásady, že pro náš vztah se zeměmi ASEANu musí zahrnovat také kritické body k těmto zemím. Doufám, že jsem to tady učinil vhodnou formou. Těším se na vaše připomínky a samozřejmě ještě více na vaše zlepšovací návrhy. Děkuji. bitte. Prosím, abyste dodržovali eh, dané eh, časové limity. Pokud bude, bude paní Gegle mávat ještě více, tak eh, se nedostane ke slovu ale nyní má slovo jako druhá. Děkuji, pane předsedo, za to, že jsem hned eh, obdržela slovo, protože bohužel musím eh, přejít do výboru Agri a hlasovat tam a eh, pro mnohé z nás jsou tato hlasování v zemědělském výboru zejména doma důležitá. Já děkuji zpravodají za jeho zprávu. Mám za to, že se jedná o zdařilou zprávu, to bych chtěla výslovně zdůraznit, poněvadž, a to je také důležité, stavy naše dosavadní eh, vztahy eh, k jihoazijskému regionu do popředí. Děkuji také eh, spolupráci, za spolupráci eh, se všemi stínovými zpravodají a chci zdůraznit, že vše to, o čem jsme hovořili a vše to, eh, co jsem požadovala a na co jsem se ptala, bylo do dnešní předlohy zprávy zaneseno. Pro nás, pro všechny jsou bilaterální vztahy a musí také být důležitým fundamentem pro budoucí dohodu a na straně druhé potřebujeme také Eh, trochu jinou eh, a rozsáhlejší základnu. My máme již sedm takovýchto dohod a proto je důležité, aby z toho eh, vzešlo něco nového. Máme tady, tady možnost vyjadřovat se k sociálně politickým otázkám, což se tady děje v, ve zprávě. Já bych proto ráda svými pozněvacími návrhy pouze některé věci zdůraznila a tak přispěla k diskuzi, ale nemám eh, žádné návrhy eh, zásadních změn. Totež se týká integračně politického postoje zahnutého ve zprávě. Pro mě je důležitá ta integračně politická pozice, ale eh, stejně tak potřebujeme ekonomickou integraci. Obojí je částí jednoho celku. Eh, pro mě eh, patří vzdělávání stejně tak jako eh, kultura k témuž a také vývoj, výzkum a věda. Tady můžeme lecos přispět. Role parlamentu a jejich spolupráce. Pane zpravodaji, já vás zcela této věci podporují. A pokud pan předseda právě eh, nenaslouchá, budeme o tom ještě vést diskusy, ale domnívám se, že to je důležitý požadavek, tak abychom pak mohli eh, spolu diskutovat jako eh, rovní s, rovní, s rovným. Pane předsedo, my jsme také požadovali o konání meziparlamentního zhromáždění, kde bychom tyto věci také také ještě prodiskutovat. Eh, všechny tyto, eh, tato témata jsou důležitá, v mých očích eh, patří do zprávy a jsou velmi cílené. Kdybychom to ještě více zdůraznili tu či tam, tak jsem si jista, že mm, dodáme dobrou zprávu, protože nechceme mít prázdný rámec, chceme mít několik jasných bodů a posílená spolupráce by k tomu mm, byla prvním důležitým krokem. Děkuji, pane předsedo. Srdečně vám děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já nemusím pospíchat do zemědělského výboru, ale budu také stručný, abychom vám vyšel vstříc. Také bych chtěl využít příležitost a poděkovat zpravodaji za vynikající přípravnou práci a také za dobrou spolupráci, stejně jako eh, paní Jegle jsem i já s vámi o tom diskutoval a s ostatními a tudíž ta zpráva, jak je předložena, je přesně taková, jaká by měla být. A také se domnívám, že má smysl onu parlamentní dimenzi eh, toho vzájemného propojení ještě více zdůraznit. Máme eh, velmi pozitivní zkušenosti s našich eh, vazeb s latinskoamerickými parlamenty, což je dobrým příkladem a mohl by to být jakýsi předobraz pro spolupráci se zeměmi ASEANu. Také jsem zajedno se spravodajem ani ne tak v oblasti uh, Eh, prohlubování bezpečnostně politické diskuse. Myslím, že s tímto má Evropská unie interně dost problémů. Samozřejmě se můžeme dotknout problematiky piráctví, eh, to má smysl, ale příliš nad rámec toho bych nezacházel. To ani my sami nejsme schopni plnit, tudíž by bylo obtížné klást přemrštěné požadavky. Ale Mám přece jenom ještě několik eh, drobných požadavků, které zajisté tu podstatu věci nezmění, ale eh, pouze některé věci eh, zintenzivní. Například otázka pracovních podmínek. To je pro mě velmi důležitá věc a myslím také pro evropské hospodářství. Stejně tak otázka lidská práva, ženská práva, udržitelnost. To jsou věci, které by měly být alespoň zmíněné. A Mám velkou radost z toho, že tato zpráva, byť se dotýká celé řady témat, de facto respektuje také příslušnost ostatních výborů. My máme onen drobný problém s výborem pro zahraniční obchod, ale myslím, že díky formulacím eh, zpravodaje eh, tady eh, jsme nic nenarušili a jsem tudíž toho názoru, že můžeme díky tomu dospět k dobré zprávě, která e, získá i velkou většinu v plénu. Děkuji. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo, kolegové. Já se bohužel nemohu připojit k těm díkům panu Butikoferovi, i když jsem stínovou zpravodajkou za ET KR a tak já jsem vůbec nebyla přizvána, nikdo mě nevyslechl a to mě mezi demokratickými frakcemi opravdu překvapuje. Hovoříme tady o demokracii v jiných zemích. Možná bychom se nejdříve měli zaměřit na demokracii mezi sebou. Ta zpráva určitě přistupuje k celé řadě bodů a všechny tyto body jsou důležité. Ale musím říct, že je to zcela prázdné. Vůbec se zde nezdůrazňuje jedna věc, která je důležitá pro EU, a sice trh, který do roku 2015 eh, bude trh, který bude obsahovat 600 eh, milionů potenciálních partnerů v okamžiku velké krize. My jsme do těchto zemí hodně investovali. Když se podíváte na ty objemy financí, které Evropská unie poskytuje jednotlivým těchto, těmto zemím. A mně se nelíbí, že Evropa je považována jen za nějakou banku, aby mohla pomáhat jiným zemím, ale tyto země potom se uzavřou obchodní dohody třeba s Japonskem nebo Austrálií. To znamená, že my platíme a oni potom z toho mají prospěch. Nechceme zasahovat do pole působnosti jiných výborů, ale myslím, že bychom se měli zaměřit i na možnosti interakce, hospodářské interakce s těmito zeměmi a nejen na politickou interakci, protože si nemůžeme představit mezi parlamentní schromáždění a říkám to těm kolegům, kteří si možná tu zprávu vůbec nepřečetli, se zeměmi, kde vůbec žádný parlament není. Třeba Brunei nemá parlament, je to absolutní monarchie. Laos, Vietnam mají sice parlament, ale je to parlament jedné strany, takže o čem to tady vlastně hovoříme? Nejdříve musíme pochopit, co se vlastně děje a teprve potom se všichni sejdeme a doplníme tuto zprávu o pozměňovací návrhy. Tak to vypadá demokracie, alespoň podle nás. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se musím připojit k těm kolegům, kteří výslovně poděkovali zpravodaji za eh, předloženou zprávu. Je nutno zdůraznit eh, dvě věci, na které poukázal Reinhard Bütikofer. A sice, že Eh, po letech dobrých vztahů nedochází eh, k žádným problémem, k problémům s tímto integračním eh, projektům. My potřebujeme společný pohled na tyto země, které a na celý region, který bude na významu v budoucnu ještě více. A za druhé, ta jinakost tohoto integračního projektu ASEANu není v centru pozornosti, ale v centru pozornosti je společná výzva pro Evropu a ASEANu a e, také společné možnosti, které musíme proskoumat, také pokud jde o vzájemné e, poznávání a pokud jde o vědu, výzkum, kulturu a to je také zaneseno e, do zprávy nekonvenčním způsobem. Těším se na další pracovní proces a e, na e, diskusi o dalších bodech, které bych rád do zprávy ještě zahrnul. Po mém soudu je správné, že z orientace nebo důraz se klade na lidská práva a vzájemnou spolupráci, ale myslím, že bychom se měli dotknout ještě dalšího aspektu a sice ústředního tématu pro udržitelnost hospodářského vývoje zemí ASEANu je budování stabilních systémů sociálního zabezpečení, jež umožní lidem vypořádat se s těmi přelomovými událostmi, vývojovými událostmi, jimž čeli a Myslím, že myšlenka meziparlamentního shromáždění je velmi zajímavá a zaslouží si podporu. Je zde celá řada procesů, eh, které by vedly k eh, rozšíření eh, základny vzájemné dohody a potřebujeme také určité mechanismy přeskumu nebo kontroly, které je nutno zakotvit, tak aby obě strany měly možnost budovat příslušné kapacity v této věci. A za třetí je tady otázka po reálné politické eh, nadhodnotě eh, nebo eh, přidané hodnotě mezi vztahu mezi EU a ASEANu. To znamená, v centru pozornosti by neměla být pouze ekonomická spolupráce, ale měli bychom uvažovat také, eh, jak podpora eh, této integrace může prospět i ostatním eh, okolním zemím a jak toho dosáhnout ve spolupráci s našimi občany a občankami. V tomto smyslu se zúčastním dalších debat a také děkuji za to, že jste mě včas přizvali do debaty o zprávě. Um, Děkuji, pane předsedo. Já eh, věřím, že je chybou Evropy, že nemáme intenzivnější vztah se zeměmi ASEANu. A jsem zajedno s pohledem pana Bytikofera vyjádřeného v této zprávě, že je nutno Eh, povzbudit naše kolegy, aby, eh, se, aby o to usilovali a eh, zejména v této době, kdy se američané tak velmi orientují na Azii. Zatím z naší strany nebyl projeven příliš velký zájem a to se také týká Evropského parlamentu a my dobře víme, že by to měla být naše priorita. To znamená vztahy s členy ASEANu a oni to také pociťují. Já jsem nedávno navštívila Indonésii a tam jsem zaslechla uh, stížností o tom, že Lady Ashtonová nemohla zemi navštívit. Přitom hovoříme o zemi, která je největší muslimskou zemí na světě a přitom demokracií. Z politického hlediska bych řekla, že by bylo mimořádně důležité navázat s touto zemí eh, intenzivnější vztah, která je eh, členem G20 a současně je vlastně stěžení eh, zemí, ústřední zemí eh, v rámci fungování ASEANu. Takže souhlasím s eh, aspekty nadnesenými zpravodajem. Souhlasím, že to meziparlamentní shromáždění, i když tam jsou um, země, které nejsou zcela demokratické, ale um, měla, měli bychom tak možnost uh, navázat kontakt s lidmi nebo úřady těchto zemí a ASEAN je samozřejmě stále ještě poměrně slabý, pokud jde o rozvoj integrace, ale došlo již k významným krokům v posledních letech a proto bychom to měli podpořit. Také bych byla ráda, kdybychom eh, se také snažili o eh, interakci v oblasti boje proti eh, korupci a piráctví nejenom v tamních zemích, ale i v našich zemích bychom možná si mohli vyměňovat určité dovednosti, dobrou praxi, znalosti a zabývat se nejenom praním špinavých peněz, ale například i bojem proti daňovým e, rájům v rámci například doporučení G20. To by bylo zajímavé v Indonésii e, je mnoho problémů e, v tomto ohledu a také ve vztahu k jiným eh, zemím eh, tohoto regionu, které eh, jsou považovány za daňové ráje. I piráctví tady bylo zmíněno, což je asi dobrý příklad toho, jak regionální kooperace může doznat úspěchu. Ta situace se skutečně zlepšuje v tomto ohledu a bylo by možná také užitečné propojit ilegální logging nebo ilegální eh, těžbu dříví a eh, využívání palmového oleje. Já předložím respektive podporují eh, pozměňovací návrh eh, mého kolegy v tom, že v oblasti lidských práv by bylo důležité hovořit i o sociálních právech a eh, právech pracujících. A v této oblasti bychom měli zmínit ještě dva další body, a sice nezávislost justice, soudnictví, to je velký problém v těchto zemích, zejména v těch, které chtějí být demokratické, a také problematika trestu smrti Tady bychom eh, také měli na tom zapracovat. Je to jeho odstranění je sice cílem mnoha zemí, ale my bychom to měli také ještě zdůraznit, že to občanská společnost eh, přivítá. Některé země aplikují eh, moratorium a když eh, někdy se trest smrti uplatňuje ve vztahu k eh, ženám pocházejících z toho regionu, ale eh, působících nebo pracujících mm, na Středním východě nebo Blízkém východě. A v tomto ohledu by asi mm, bylo záhodno se k tomu ještě vyjádřit. Děkuji. Charles Tenok má slovo. Děkuji, pane předsedo. ASEAN je vzácným příkladem vícestranné organizace, která takto vyrostla ve světě, ale nedá se to skutečně srovnat s Evropskou unii a s těmi ambicemi na politickou unii. V porovnání s ASANem to je hlavně hospodářské společenství ze své podstavy. A jak říkala Susie de Martini, má kolegyně, je velmi zvláštně stvořena, složena. Jsou tam diktatury, komunistické diktatury, demokracie a je tam opravdu velmi zvláštní směsice, pokud jde o přístup k lidským právům a tak podobně. Nicméně já vítám tuto zprávu, přesto všechno mám zde problémy například s odstavcem 6, kde se hovoří o meziparlamentním schromáždění EU-ASEAN. My to teď navrhujeme všude ve světě, je to obrovský náklad. Já myslím, že bychom měli mít nějakou studii, která by ukázala, že je to velmi nákladné, že to vlastně duplikuje práci parlamentních delegací. Možná, kdyby to fungovalo jako náhrada, jako něco místo těchto parlamentních eh, delegací, tak by to bylo přínosné, ale tak to, to jenom stojí daňového poplatníka peníze. Já jsem byl velmi zapojen do podporu Euromedu a podobných schromáždění na počátku, aby to přispělo k demokratické výměně. Odstavec 19 tam je to velmi takové ostré, pokud jde o produkci palmového oleje a těžbu dřeva. To jsou věci, které jsou důležité pro tyto země. Nicméně vítám odstavec 25, kde se hovoří o barmě a vítám také odstavec 14, kde se hovoří o tom, že by se mělo více vyučovat na evropských eh, institucích eh, a univerzitách v anglickém jazyce. To je zvláštní pozice pro eurofederalisty, kteří chtějí, aby se všechno vedlo v lokálním jazyce země. V mé zemi ve Velké Británii to by bylo dobré, protože my jsme velkým poskytovatelem těchto služeb. Já možná bych měl být proti, protože by to mělo materiálně dopad na Londýn, což je centrum excelence našich eh, univerzit, ale myslím si, že je to krok správným směrem. Děkuji, pane předsedo. A panu Butikoferovi děkuji i všem kolegům za tento návrh zprávy, kterou ze strany SVČ velmi vítáme. Vítáme tu reflexi, která vedla k této zprávě. Máme už dlouhodobé vztahy mezi EU a ASEANem a když se na to zamysl- nad tím zamyslíme a jsme trochu sebekritičtí, tak eh, to bylo trochu nedostačující v uplynulých letech. Nicméně, teď eh, je ta správná chvíle posílit tento vztah, protože je opravdu v zájmu Evropy podpořit eh, integraci ASEANu. Jeho východní Asie je charakterizována velkou konkurencí mezi jednotlivými aktéry a my ze strany Evropy chceme, aby ASEAN byl soudržný, aby měl víru v sám sebe a aby měli společné závazky stejně jako my aby se zavázali k vícestrannosti a právnímu státu. Není to nic překvapujícího. Zprávy, nebo tedy zmínky o tom jsme měli už ve zprávách z minulých let, kdy jsme se snažili posílit tuto spolupráci například vzájemnými návštěvami. Hovořili jsme taky o Brunei a dalších eh, zemích, ale potřebujeme také něco unikátního mezi EU jako regionální organizací a ASEANem, který usiluje o to najít eh, cestu k další integraci, takže my tam můžeme také něco vnést. Jasné, že ne všichni členové ASEANu k tomu přistupují stejně, pokud jde o jejich vnitřní trh a vzájemné propojování. Ve zprávě se také hovoří o rostoucí spolupráci, pokud jde o netradiční bezpečnost, tak to je také velmi zajímavé, aby se to rozvíjelo všude, jak eh, ze strany EU, tak i ze strany ASEANu, nad rámec těch tradičních pilířů protože to, že zde chybí politická bezpečnost, eh, to je velký problém pro další spolupráci a naopak eh, vzrůst této bezpečnosti by byl možností do budoucna. Všichni představitelé Asánu, všichni ministři eh, by měli přijet do Bruselu a hovořit o tom, jak na tom jsme, měli bychom si stanovit nové cíle, ambiciozní cíle do budoucna. Pokud jde o zprávu jako takovou, Musím říci, že s ním velmi souhlasíme. Z našeho pohledu velmi vítáme odkaz na to, že je nutno rozvíjet vztah, který bude založen na politickém poli. V preambuli je možná taková drobná chyba, protože jsou tam dva odkazy na ministerské schůzky EU ASEANu. Jedna prý se měla odehrát v Bruselu. To není pravda, jedna se odehrála v Brunei v roce 2012 a příští bude v roce 2014 v Bruselu, ale ještě nebyla. Pak se zde hovoří o piráctví, mnozí poslanci už se zmínili o důležitosti této spolupráce, my s tím souhlasíme, ale možná by to mělo být eh, začleněno do širšího pole námořní bezpečnosti, protože to zahrnuje nejen piráctví, ale i další věci. Konektivita, to je velmi důležitá věc. Je to také oblast, kde má Evropská unie spoustu zkušeností, více než ostatní. Možná bychom mohli navrhnout, jak to začlenit do odstavce 20 jako předmět příští spolupráce. Pokud jde o odstavec 25, tam je odkaz a je to tedy pochopitelné na lidská práva v Barmě Myanmaru, Nevím, jestli to změní ta formulace, jak tady v současné době je navržena, zda je adekvátní, nebo zda by to mohlo být poněkud zmírněno. Podporuji také ten návrh, že trest smrti, že to by byla oblast, které by se do budoucna věnovala pozornost. Děkuji. Thank you, chairperson. Uh, just... Děkuji, pane předsedo. Za DG DEFCO Evropské komise bych stejně jako kolega z SVČ ráta Řekl, že vítám tuto zprávu, mnoha doporučení jsou už v souladu s aktivitami, které už probíhají, s tou prací, která probíhá. My tuto zprávu opravdu velmi vítáme, jsme rádi, že chce posílit příspěvek EU k integračnímu procesu ASEANu a komise určitě o to bude usilovat. Chci říci, že tři nedávná rozhodnutí, tedy přijatá v uplynulém měsíci, jdou opravdu tímto směrem. Rozšířit dialog, jehož cílem je lépe pokrýt otázky lidských práv, to máme v odstavci 23, dále významný projekt, pokud jde o spolupráci na poli vyššího vzdělávání. Tam jde o předávání zkušeností, kvalitu a tak dále. To je také v souladu s těmi doporučeními, která zde zaznívají. A třetí rozhodnutí, nový projekt na řízení migrace a ochrany hranic. A to souvisí s tou netradiční bezpečností a s těmito věcmi, o kterých se hovoří v odstavci 8. Pak zde máme eh, výměné programy, řízení hranic a všechny tyto věci přispívají k tomu vzájemnému propojování, k té konektivitě. A to je jedna z věcí, jak už říkal kolega, o které ASEANu jde. Na začátku tohoto roku společný výbor pro spolupráci, který se zaměřil na příští spolupráci, identifikoval oblasti, oblasti pro tuto spolupráci. To je ob, ob, opět v souladu s těmito doporučeními. Jde například také o spolupráci v oblasti boje proti klimatickým změnám, jak se o tom hovoří v 18. odstavci, a potom také ta nelegální těžba dřeva. A dále dohody s jednotlivými zeměmi v regionu. To jsou věci, které zde už také zazněly. Takže já bych na závěr rád jen řekl, že tato doporučení opravdu velmi vítáme, jsou v souladu s tím, co se děje a podporuje to také ten směr, kterým se chceme do budoucna ubírat. Děkuji. The rapporteur. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jenom několik málo poznámek. Za prvé, jelikož, jak všichni víte, pojednávání takových návrhů podléhá určitým formálním omezením. Ne, mohl jsem zařadit ještě celou řadu aspektů, ale jsem velice vděčný za to, že jste je vznesli v této naší první debatě. A také sám ještě několik bodů doplním, e, e, abychom tedy to dali do pozměňovacích návrhů. A e, za druhé velice konkrétně, teď hovořím o odstavci 25, který tady zazněl, co se týče té specifické situace v Rohingyas a rád bych řekl, že jsem slíbil velvyslanci z Myanmaru, že se podívám na konkrétní formulaci, kterou jsem zvolil, stejně tak, jak jste to podnítil i vy. A poslední poznámka. Paní Stínová zpravodajka EKR eh, e kritizovala, že nebyla pozvána a že to bylo nedemokratické. Myslím si, že tady došlo k nedorozumění na vaší straně. Já jsem pozval všechny frakce. Pozval jsem všechny frakce. Může být, že třeba ještě nebyla jmenována ve své frakci a proto toto pozvánka se nedostala až k vám, ale eh, rád bych tedy konstatoval, eh, že tato kritika, že nechci spolupracovat, eh, skutečně není případná. Může vám to potvrdit pan Tanok, že rozdílné názory mě rozhodně nenutí k tomu, abych hledal jenom konkrétní určité druhy spolupráce a proto bych vás poprosila, abyste ještě jednou zvážila vaši kritiku. Možná, že ve vaší kanceláři eh, byl nedostatek organizace eh, že bychom tady chtěli dělat politiku, eh, která platí jenom proto, aby ostatní z toho měli užitek, to bych rozhodně nepovažoval za své krédo. Rozhodně to necharakterizuje návrhy, které jsem předložil, ale i ve vašem případě jsem velice eh, velice ochotný podívat se na vaše pozměňovací návrhy, abychom skutečně vypracovali velice dobrou zprávu. Děkuji vám. Mrs. De Martini. Chci jen říci kolegovi, že jsem na oficiálních stránkách parlamentu uvedena jako stínová zpravodajka za svou frakci, takže se na to může podívat jak pan Butikofer, tak ostatní. Je to oficiální. Děkuji mnohokrát. V tom případě bych vás požádal, abyste ve své kanceláři eh, nepřekontrolovala, zda tam prostě někde nezapadla ta pozvánka. Ale pane Bütikofere, prosím pěkně elegantněji. Já jsem se o to pokoušel dělat to elegantně, pane předsedo, ale když se strana ozvala tímto způsobem, tak musím reagovat takovýmto způsobem. No to bylo tak elegantní, že jste si to ani nevšiml. So, herzlichen Dank. Děkuji tedy mnohokrát. A nyní se dostáváme k bodu číslo 5, týkající se evropské politiky sousedství. E, pro tuto zprávu. Máme dva zpravodaje, jsou to spoluspravodajové. Jedna kolega Sariuš Volský z východního sousedství a z jižního sousedství kolega pak, pakliže smím učinit poznámku. v Evropské unii jsme skutečně velice dalece rozvinuti. Kdyby do budoucnosti pan Pancery dělal východní partnerství a mm, polský kolega, kdyby dělal jižní partnerství, pak bychom skutečně měli ono evropanství natrvalo, ale to asi předbíhám dobu, tak dalece ještě, tak daleko ještě nejsme. A proto teď má pan Volský příležitost hovořit pro tentokrát ještě k východnímu sousedství. Vielen Dank, Herr Präsident. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím, že jsme již urazili eh, značnou trasu cestu eh, a máme eh, názory na to, co je společné a co je specifické ve společné politice sousedství. Chci předložit výboru první návrh. Za druhé je důležité pro Evropský parlament, aby zaujal pozici před summitem ve Vilniusu, protože Evropský parlament se těší té výhodě, že může určité věci říci otevřeněji ale také až do poslední chvíle má možnost upravovat, aktualizovat eh, svou pozici díky našim procesům a eh, toho bychom eh, měli využít co nejvíce a to zajišťuje i určitou hm, dynamickou povahu hm, těchto našich procesů. Ještě i na plenární schůzi můžeme dodat leco z nového té zprávě východní partnerství. Vycházím ze zprávy komise pokročilo na cestě k asociačním dohodám. Jednání jsou téměř ukončena ve čtyřech případech. Jeden z nich možná již bude podepsán, ostatní parafovány, ale je zde určitý nový jev, který se eh, zjevil po ukončení eh, redakční práce z mé strany, po té, co jsem již rozeslal a nechal přeložit eh, zprávu. A sice Ehm, vyvstal tady nový faktor, který nazývám eh, tlaky eh, vyvíjeny eh, třetí stranou, totiž Ruskem na tyto země. Ten tlak se snaží zastrašit je před tím přistoupením k asociační dohodě a vede to také k té rusko-ukrajinské obchodní válce. O tom jsme minulý týden diskutovali. To bude muset být doplněno ještě eh, pozměňovacími návrhy. Tento návrh, jak jsem uvedl, je prvním návrhem. Já jsem odpovědný za polovinu z něj. Každá zpráva, jak známo, je velmi omezená a slova jsou téměř eh, spočítána, eh, takže ta půlka má velmi malý rozsah a tudíž jsem mohl do toho textu zahnout pouze podstatu, samotnou podstatu a řada věcí, které se tam už eh, nevešly, zůstala vně, ale přece jenom pozněvacími návrhy to lze ještě obohatit. Můj přístup byl takový, že, jsme, že jsem se snažil eh, uchopit tu otázku východního partnerství jako celek, takže celostný přístup, nikoli postup země od země protože to, mm, tento postup aplikujeme ve vztahu k jednotlivým zprávám o zemích. Takže jsem se vyhýbal detailním eh, komentářům k jednotlivým zemím, ale snažil jsem se mm, vlastně vyjádřit silné a hodné poselství k celkovému stavu východnímu, východního partnerství před eh, summitem ve Vilniusi. Chce, chci poděkovat všem eh, spravodajům, stínovým spravodajům, kteří přispěli a obohatili můj návrh eh, částečně eh, budou jejich návrhy vtěleny do eh, pozměvacích návrhů. Chci také poděkovat paní Jetemaky, panu Palecky semu pa, a dalším jmenovaným, včetně pana Vocna. Vzhledem k těmto limitacím počítám nebo sázím na další spolupráci se stínovými zpravodaji a zpravodaji. Se stínovými zpravodaji jsem v kontaktu, je to pan Šivěč z SND, pan eh, Schulz eh, Zelení, paní Weber eh, Alde. Jak jsem již uvedl, ten proces je velmi dynamický a věci doznají ještě určitých změn do finalizace a summitu ve Vilniusu 14. až 16. října proběhne workshop, e, v rámci něhož bude také tato zpráva ještě projednána. Vysloví se k tomu e, špičkoví odborníci a samozřejmě e, radím vstříc dalším návrhům na zlepšení a obohacení ze strany spravodajů, eh, stínových spravodajů i členů. Snažím se umyslně neříkat, eh, co ta zpráva obsahuje, protože je skutečně stručná a souhrná, leží před vámi. Ještě poslední obecná poznámka. Tato zpráva by eh, neměla sloužit tomu, aby někoho eh, potěšila, ani komisi, která je spoluautorem dohod, ani partnerské země, které eh, jsou velmi choulostivé vůči tomu, co se o nich říká, ale cílem je upřímně otevřeně posoudit proces a také již od dávna se snažíme eh, využívat eh, eh, těchto zpráv jako nástrojů naší parlamentní politiky. To znamená, tato zpráva usiluje také o to, aby propůjčila tomuto procesu ještě silnější dynamiku a proto ji chceme ukončit před summitem a blahopřeji výboru a také jeho předsedovi eh, k tomu, jak eh, urychlil eh, některé aspekty vedoucí k diskusi například o Ukrajině, ale Ukrajina je pouze symbolem Eh, těch potíží a externích tlaků, jimž čelí eh, všechny tyto země, zejména ty, které jsou na cestě k přidruženému členství. Děkuji. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Děkuji svému spoluspravodaji a souhlasím s tím jeho obecným přístupem s tím, jak jsme dělali tento první návrh eh, této zprávy a i s tím, že je zde omezený prostor, který nám neumožňuje plně podchytit situaci jednotlivých zemí. Obecně bych řekl, že dva roky po spuštění nové politiky sousedství EU jsme zaznamenali určité pozitivní aspekty v některých oblastech spolupráce a Mnohé partnerské země i nadále usilují o posílení vztahů s Evropskou unii. V roce 2012 a v roce 2013 z velké části je třeba říci, že vládla politická nestabilita a obtížné socioekonomické podmínky. V jižních zemích například občanská společnost se čím dál více projevuje a ty změny, k nimž došlo, nejsou příliš přínosné. My vidíme jejich dopady a přinášejí celou řadu problémů, které se musí řešit eh, velmi přísně. Pokud jde o práva, svobody, svobodu médií, ústavní reformy, které jsou velmi protichudné Většina zemí prochází politickou tranzicí, politickým přerodem a ten dynamismus občanské společnosti je čím dál důležitější k tomu, aby přispěl k demokracii a dobré zprávě věcí veřejných. Při této zprávě musíme víc předpokladu, že i pokud jde o východní partnerství, tak především tedy v případě jižního partnerství zde máme co dočinění s neustále se měnící situací. Máme zde třeba události z Egypta, ze Sýrie, to jsou poměrně silné věci a jak tomu mám jen dvě takové poznámky. Uvidíme, co rozhodneme ohledně té rezoluce u těchto dvou států. Pokud jde o Egypt, potom státním puči, který sesadil Mursího, zde pro Evropskou unii vzniká otázka, jak uplatnit svůj vliv, abychom přispěli k pacifikaci regionu a především, abychom vrátili egyptianům možnost vybrat si, kdo jim bude vládnout. Je to proces přechodu k demokratické stabilitě, k demokratické stabilizaci a tento proces musí být neustále monitorován a sledován a Evropská unie musí být přítomna přímo v terénu a musí mít politiku, která bude založena na podpoře ústavních eh, postupů, které budou chránit práva, potom také eh, volby a potom také program eh, financování, tedy investice a financování hospodářství, aby tato země se mohla pozvednout z krize, kterou prožívá. To jsou tři body, které jsou úzce provázány. A další věc, Sýrie. Já si myslím, že musíme najít způsob, jak něco definovat, protože tady platíme za to spoždění, spoždění ze strany západu. Takže musíme hovořit velmi jasně. Ta syrská válka je válka, kterou nikdo nechce a pokud bude nevyhnutelná, pokud k ní opravdu dojde, tak nevíme, jaká válka to bude. Je zde nový fakt, který je podle mě třeba zdůraznit a sice, Veřejné mínění západu je unaveno válkami a například parlament, jako britský parlament, hlasují proti. Samozřejmě ten, kdo použije plyn, chemickou zbraň, tak musí být potrestán, ale musíme se také uvědomit, že vojenský zásah nevyřeší vůbec nic a jenom tu situaci zhorší. Možná by bylo užitečné pracovat na politickém řešení, abychom využili ten čas, který nám ještě chybí do hlasování amerického kongresu, abychom vyvinuli tlak především na ty země, které podporují Asádův režim, především Rusko, a využít G20 k tomu, abychom připravili cestovní mapu, která by vedla ke konci, k ukončení občanské války, a která by nastínila jednotlivé etapy toho přechodu Sýrie k demokracii. Já jsem se zaměřil na tyto dvě země, protože když hovoříme o evropské politice sousedství, tak nemůžeme pouze byrokraticky schrnout to, co se už zrealizovalo. Jsou zde důležité body, u kterých je dobré, aby se také parlament vyjádřil, aby přijal politickou akci, protože samozřejmě ta politická akce je pro nás důležitá. Dále jsem chtěl zdůraznit eh, několik aspektů, především to, že znovu je třeba zdůraznit nutnost zapojit parlament do provádění politiky sousedství prostřednictvím procesu konzultace, neustálého informování a neustálého zapojení do komunikace s těmito zeměmi. Mělo by to přinést hmatatelné a viditelné výsledky. A v tomto kontextu je podle mě důležité také aby evropští poslanci se mohli účastnit jako pozorovatelé zasedání podvýboru pro lidská práva. Připomněl jsem důležitý bod a sice rozvoj demokratických institucí a politických stran. To si zaslouží velkou podporu z naší strany a další dva aspekty, politika mobility, ta je třeba ještě, ta musí být ještě rozvinutá jako nový pilíř politiky sousedství prostřednictvím různých vízových dohod eh, po vzoru východního partnerství a důležité je také podporovat financování a rozvoj projektů regionální politiky, aby se podpořila regionální integrace, která by usnadnila volný pohyb eh, kapitálu, zboží, služeb, osob. A potom jsou to ještě další věci, které musí být pokryty pozměňovacími návrhy. Týká se to sociální spravedlnosti, dále potřebu podporovat tyto země v tom, aby lid získal zpět to, co mu ukradli diktátoři a potom také je nutné, aby Evropská unie pracovala na nové politice sousedství cílem této zprávy je dosáhnout toho, aby Evropský parlament nepřijal pouze usnesení, které se omezí na zhodnocení, ohodnocení politiky sousedství, ale bude se jednat o dynamickou politickou diskusi, aby se Evropský parlament stal skutečným hráčem, především v tom příštím programu vůči těmto zemím. A to je důležitá část eh, zahraniční politiky Evropské unie, protože velká část zahraniční politiky EU je zaměřena právě na tyto regiony. Stejně jako můj spoluspravodaj jsem připraven vyslechnout si vaše názory a začlenit tam ty návrhy, které tam zatím ještě začleněny nejsou. Děkuji. Děkuji bardzo. Eh, Chciałem... Eh, Děkuji. Rád bych upozornil na to, že se blížíme ke třetímu samitu východního partnerství a částečně tato zpráva o politice sousedství je zaměřena také na to východní partnerství a právě o tom chci především hovořit. V posledních dvou letech jsme měli velmi aktivní a intenzivní politiku EU vůči zemím, kterých se týká právě východní partnerství. S výjimkou Běloruska, kde byla tato politika zmražena, jsme měli velmi intenzivní kontakty, které pořádal Evropský parlament. Chci především upozornit, že to byla intenzivní práce Euronestu a v Euronestu se jasně ukázaly všechny plusy a mínusy toho, s čím se můžeme setkat, co můžeme očekávat od svých partnerů ta zásada více za více, mo fo mo, je velmi dobře ilustrována rozdílem, rozdíly, které tam máme, pokud jde o partnerství. Některé země podepsaly dohodu o partnerství a o prohloubené obchodní spolupráci a jsou zde zase jiné země, které o to zase nemají tak velký zájem, které tak trochu stojí stranou. Ale s tím jsme vlastně počítali. Už na Varšavském samitu říkáme, že ti, kteří chtějí více, těm je třeba tedy dávat více. A naopak dosáhli jsme také postupu, pokroku, pokud jde o víza. Není to tedy dostačující pokrok, ale určitého pokroku dosaženo bylo. Já o tom hovořím, protože je velmi důležité, aby z Evropského parlamentu vyšel takový velmi jasný signál na adresu politiky sousedství, že tato politika přináší úspěchy, nejsou možná tak viditelné, tak spektakulární, jako bychom si představovali, ale v celé řadě míst se teď žije lépe než před dvěma lety. Dále, když se na to podíváme, tak se na to můžeme dívat ze dvou hledisek. Bude ta sklenice z poloviny plná nebo z, politik, z poloviny prázdná. Celá řada věcí ještě vyřešena nebyla. V podstatě žádný z těch regionálních eh, konfliktů nebyl vyřešen. Dokonce tam ani není žádný výhled na to, že bychom mohli dosáhnout pokroku. Nicméně nová věc, eh, kterou je třeba v této zprávě zdůraznit, je to, že se nám probudil ten ruský medvěd. Tedy on byl pořád vzhůru, ale teď začal velmi silně a hlasitě bručet, a to nejen na adresu Ukrajiny, ale na adresu všech států, kterých se týká východní partnerství. Takže doufám, že tato zpráva ještě bude rozpracována v tom smyslu, jak o tom hovořil Jacek Sarioš Volsky. Pár konkrétních věcí. Po analýze toho prvního návrhu chci říci, že pro nás nejsou přijatelné formulace, které se týkají Gruzie. Tady nemůžeme vystupovat jako někdo, jako organizace, která v této situace může někoho trestat. My bychom spíše měli ukazovat eh, ty správné směry. Myslím si také, že ta část, která se týká Ukrajiny, musí být také ještě dále rozpracována. Ale jak už jsem říkal na začátku, je zde celá řada pozitiv. Ta druhá část, ta a sice jižní politika partnerství, tak tam musím říct, já jsem velkým příznivcem toho, aby se zachovala jednota. Hovořit o východě, o jihu, tam bychom měli používat stejného jazyka, měli bychom tedy mít stejné aspirace, ale musíme si uvědomit takový smutný fakt. Ty naděje, které byly spojeny s budováním občanské společnosti, se svobodou, ty se v uplynulých měsících tak trochu posunuly a je z toho třeba vyvodit určité závěry, protože to, co jsme dělali před dvěma lety, na adresu těch, eh, kteří nevyužívali těch eh, příležitostí, které jim přináší demokracie, to už teď asi možné není. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pan Štolc. Děkuji, pane předsedo. Tento návrh usnesení má vyjádřit usnesení Evropského parlamentu ke zprávám v roce 2012 a v současné době máme a budeme dále přijímat další zprávy a diskutovat o nich k tématu politiky sousedství, které se budou velice podrobně zaobírat našimi jednotlivými vztahy k těmto zemím. A proto navzdory eh, úvodu obou zpravodajů je třeba uvědomit si, v čem spočívá eh, přidaná hodnota těchto zpráv k tomu bych rád vyjádřil tři aspekty. Za prvé, pohled zemí například eh, v oblasti východního sousedství jsou tak redukované, že vlastně neříkají vůbec nic. A i kdyby země v logice těchto výpovědí splnily ty požadavky, které klademe v Evropském parlamentu na politiku sousedství, Znamenalo by to motivující a větší evropskou perspektivu. A co je vlastně ono motivující? Kromě určitých finančních hledisek tady zůstáváme leco zlužní. Za druhé, eh, tyto výpovědi o jednotlivých zemích vedou eh, k konkrétnímu odhadu situace, zejména ve vztahu s, východnímu, s východními zeměmi naše výpovědi nejsou uspokojivé. A kritizuje se tady, že se postupuje příliš nejednotně a komise neskoumá dostatečně programy. Angažovanost Evropské unie polevuje eh, v tomto směru politiky sousedství. Ale neklade se otázka, proč tomu tak je. A můj problém s tímto typem zpráv je, že spolužití tady nefunguje, že tady jsou zadávány určité standardy a měřící kritéria, podle kterých se měří pokrok anebo nepokrok, ale v evropské literatuře existuje x příkladů pro to, že německý systém neobstojí a že se může takovýto systém také rozpadnout. A za třetí, Evropská politika sousedství má problém spočívající ve článku 6 a sice, že partnerské země se hold musí přizpůsobovat, mějí nabrat nový směr, mají konečně pochopit, mají e, řešit své deficity a tak dále. Bod 5. Evropská unie by občany a občanky v těch eh, zemích eh, východní Evropy měla spíše motivovat, než demotivovat. Zatím se v tomto ohledu mnoho neděje. A zatímco evropská politika by měla být zaměřena na budoucnost, tak z mého pohledu se tady naskytuje otázka, zda by nebylo účelnější zaobírat se otázkou, co my jako Evropský parlament vlastně očekáváme od evropské politiky sousedství a co vyžadujeme od komise u příležitosti samitu ve Vilniusu, co podle našich představ by měla tato evropská politika sousedství přinést. A nakonec ještě ten bod, protože už to tady zaznělo, strategická výzva Ruska. Je to cíl? V tom případě to můžeme shrnout do jedné řádky. A možná, že nemusíme na další řádce formulovat, co je třeba udělat, pakliže eh, se údajně nedaří hospodářský rozmach eh, v zemích rozpadlého Sovětského svazu. Musíme se zeptat, jak jako Evropský parlament můžeme konkrétně postupovat, aby se skutečně summit ve Vilniusu stal pokrokem, aby opravdu něco přinesl protože s pohledem na Sýrii jistě budou obdobné otázky zaznívat. Děkuji mnohokrát. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve poděkovat oběma kolegům zpravodajům eh, panu kolegu Volskému a pan Servi za vypracovávání tohoto, návrhu, za vypracování tohoto návrhu usnesení. Jako řada kolegů bych chtěla konstatovat, někoho více, že by tam měla zaznít více vize eh, týkající se naše politiky sousedství. Dovolte, abych učinila komentář ke sdělení pana předsedy a také k tomu, jak budeme zacházet s otázkou Syrie a Egypta. Myslím si, že je třeba zabránit abychom tyto body utopili v debatách týkající se politiky sousedství, jestliže si mohu dovolit tento výraz, protože se musíme uvědomit závažnou situace. A několik poznámek k práci mých kolegů. Nejprve bych ráda vyzvihla jeden technický bod týkající se těch posledních tří bod, bodů úvodního ustanovení. Myslím si, že tam chybí trošku logiky. To je jenom technická poznámka. Potom bych eh, k bodu E ráda něco řekla. Myslím si, že bylo lepší odkázat na cíle politiky sousedství spíše, než eh, jenom odkazovat na východní partnerství. Navrhuji tedy formulaci, která by jasně znamenala cíle v rámci politiky sousedství Evropské unie. A co se týče odstavce 16, Tady by bylo třeba dodat poznámku o servisu, o službách, protože to je v rámci dohod, které byly již uzavřeny týkající se volné výměny zbožů eh, s pěti zeměmi Marokem, Tuniskem, Jordánskem a dalšími. A poznámku k 19. to se týče Alžírska. Alžírsko jasně vyjádřilo svůj podpor eh, pro po svou podporu pro technologický transfer zejména a proto by měla Evropská unie se soustředit právě eh, na tuto oblast a také na oblast lidských práv a navrhnout v oblasti techniky a obchodu hledat lepší možnosti výměny. A teď ještě k bodu týkající se. Myslím si, že bylo třeba tady dodat odstavec 30 týkající se uprchlíků v Syrii a 28 eh, týkající se Jordánska. Víte, že to jsou dvě země, které eh, přijímají největší počet syrských uprchlíků. Děkuji mnohokrát. Uh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane eh, předsedo, a blahopřeji panu eh, Sariošu Volskému a Pancerimu. Já jsem byl náhodou bývalým zpravodajem eh, v době, kdy ještě existoval pro jižní i východní sousedství jeden zpravodaj. Eh, takže eh, si eh, uvědomuji a znám toto teritorium. Obávám se, že souhlasím s kolegou z GUE Šulcem, že ta paradigma vlastně univerzálního přístupu k Maroku, Alžírsku, Arménii a tak dále nefunguje a fungovat nebude a je to jakási fikce eh, Evropské eh, komise eh, kvůli pohodlí. To jsem už říkal před léty a můj názor se nezměnil. Moje skupina ECR podporuje pokrok ve východním partnerství a zejména podepsání asociační dohody ve Vilniusu a, a dohodách o partnerství s Ukrajinou bez ohledu na situaci Julie Timošenkové eh, si všichni uvědomujeme, že nepodepsání by neznamenala okamžitou svobodu Julie Timošenkové a proto musíme nadále bojovat eh, za eh, skoncování ze selektivní spravedlnosti a za okamžité propuštění Timošenkové. Arménie je stejně tak jako Ukrajina pod eh, velkým tlakem a nepodepsání nebo jakýkoliv evropský tah by byl zcela proti ruskému zájmu. Jsou to svrchované země, musí sami umět ovlivnit ovlivňovat své dlouhodobé aspirace, ale jsem rád, že Arménie také si přeje podepsat tuto dohodu bez ohledu na přání Moskvy. Pokud jde o jižní sousedství, tady opět um, eh, odstavec 14 je jakýmsi univerzálním eh, všelékem mm, představa mm, eh, úplné vízové liberalizace asi nebude velmi válně přijatá v mé zemi, kde imigrační otázky jsou jednou z priorit a politika politika otevřených dveří vůči jižním zemím bude jenom těžko prodána eh, politicky, takže mám o tom pochybnosti. Pokud je o Egypt, eh, tady se vůbec nezmiňujeme eh, o tom různém pronásledování křesťanů mm, a koptské komunity. Pokud je o Izrael, tady myslím, je ten tón příliš nepřátelský. Hovoří se například o Eh, antidemokratických politikách eh, vůči eh, palestincům a tak dále. A zejména právě ta sekce o palestincích, tam se nehovoří nic o porušování lidských práv ze strany Gázy, kde dochází k celé řadě volných trestů, včetně poprav. Pokud jde o Maroko, a já jsem ostatně zpravodajem pro Sahel, tam se hovoří o situaci v Sahelu. Máte na mysli e, situaci ve, eh, v západní Sahaře, pak to musíte vysvětlit, protože Sahel je mnohem rozsáhlejší než západní Sahara, ale jinak eh, celou tuto zprávu schvalujeme a předložím za svou skupinu ještě pozněvací návrhy. Pane kolego, já bych vám chtěl jenom připomenout, že Maroko není součástí e, Sahelu, pokud jsem eh, správně prostudoval mapu. A nyní se hlásí paní Nejc. Pane předsedo, kolegové, za prvé doufám, že jste všichni strávili eh, osvěžující léto a že jste plní eh, pracovního nadšení v nepřítomnosti stínového zpravodaje z ALDE bych eh, se omezila na několik málo poznámek k této zprávě, k níž ostatně blahopřeji oběma kolegům. Eh, moje kolegyně Renáte Weber předloží eh, řadu pozměňovacích návrhů v zásadě ve vztahu k nedávným událostem v Sýrii, Egyptě a na Ukrajině. Rovněž se dotkne problematiky navrhovaného krácení krácení rozpočtových položek eh, v eh, víceletém rozpočtovém eh, rámci 2014 až 2020, protože tam jde právě o ehm, podporu právního státu a budování demokracie. A pokud bude s tím výbor srozuměn, Uvedla by tam ještě několik údajů o dopadu konfliktu v Sýrii na uprchlíky, ale nejenom v Sýrii, ale i v sousedních zemích. Graham Watson připravuje několik několik pozměňovacích návrhů k Moldávii, eh, Moldavsku. Pokud eh, mohu ještě eh, připojit osobní doušku, já se domnívám, že by bylo dobře, kdybychom se upřímně dotázali sami sebe, zdali eh, můžeme demokracii eh, vytvořit eh, tím, že budeme poskytovat finanční injekce té či oné zemi. Myslím, že situace je mnohem konkrét, komplikovanější, nejenom e, v oblasti e, východního partnerství, ale i jižního partnerství. Když jsem navštívila Egypt v době, kdy jsme tam ustavovali e, zvláštní výbor, tak mě zarazila skutečnost, že například egyptské sdělovací prostředky naprosto ignorovaly tu vzájemnou podmíněnost věcí nikdy eh, vlastně neproniklo eh, do oblasti veřejného mínění eh, v Egyptě, že existuje určitá podmíněnost. A nyní jsme ve zcela jiném stádiu a otázky, které si musíme klást o Egyptu, jsou ještě zásadnějšího charakteru. Obávám se, že to nebude evropská politika sousedství, která nám umožní předložit eh, nebo přijít s užitečnými odpověďmi na tyto otázky. Děkuji. Děkuji. Děkuji zpravodajům za jejich příspěvky. Velmi stručně. Já myslím, že v úvodních ustanoveních C a D je třeba trochu poupravit jazyk. Nelíbí se mi tam použití výrazu red lines ani nevím, jestli je úplně dobrý ten výraz, že zde máme nějaké východní partnery, kteří nejsou příliš oddáni evropské perspektivě, nebo tedy perspektivě členství v EU. Já myslím, že to bychom také měli ještě opatrněji formulovat. Také ta část, která se týká Azerbajčánu, podle mě musí být ještě upravená, aby se tam také odkázalo na tu zprávu o lidských právech, která byla vydána dnes a která jasně boří ten mýtus, že Azerbajdžán je cesta, nebo tedy země, která je na cestě k demokracii. A já nevím, pan Barroso eh, hovořil o tom, že je to podobné jako v Angole a to mně přijde trochu zvláštní přístup, když posuzujeme stav v oblasti lidských práv. Pokud je o Gruzii, je důležité zdůraznit potřebu reform a zajištění nezávislého nestraného soudnictví, trestní systém, ale také veřejná služba. Já jsem tam byla s delegací, s kolegou Danžánem asi před měsícem A setkali jsme se s premiérem ve vězení. Tam opravdu se jedná o zemi, kde musíme podpořit eh, územní celistvost a jejich eh, úsilí zmírnit eh, napětí s Ruskem. Rusko samozřejmě není ve stejné lize. My musíme podpořit Gruzii, ale k tomu opravdu potřebujeme ty reformy a ty aspekty, které jsem zmínila. Pokud jde u, o Ukrajinu, tak tam musíme zohlednit ten poslední vývoj s Ruskem. Pokud jde o jižní sousedství, tak tam si myslím, že by bylo rozumnější, opatrnější nahovořit o readmisních dohodách a dohodách o zrušení víz, když eh, víme, jak to vypadá. Na jedné straně je praktické usnadnění nebo tedy odlehčení vízového režimu a podporovat výměnu lidí především eh, s ohledem na budování a vytváření kapacit, ale myslím si, že takto obecně formulovaná věta by mohla být trošku nerealistická. V odstavci 16 by podle mě bylo užitečné hovořit o naší roli, která se týká také získání zpět aktiv. To jsou věci, které by měly být eh, realizovány za pomoci SVČ. Záleží to samozřejmě do vysoké míry na těchto státech, ale naše role je tam také důležitá. Pokud jde o Alžírsko a Maroko, tak ty územní výzvy, já nevím, já bych tam hovořila alespoň o sporech. Celá ta část o Maroku, a tam souhlasím s těmi hlavními věcmi, ale pokud jde o 35, kde se hovoří o Sahelu, tak tam je všechno, jenom ne ten výraz západní Sahara. A my jsme nedávno byli v západní Sahoře a to byla delegace mé frakce, kterou vedla Veronik de Kaiser a my jsme došli k závěru, že je čas na to, aby Evropská unie se do toho více zapojila a tlačila na vyřešení tohoto konfliktu. To může být velmi relevantní pro regionální integraci a ekonomický profit těchto zemí, Maroka, Alžírska, takže není čas, abychom se vyhýbali těm obtížným věcem, naopak, abychom se do toho zapojili a řešili. Egypt. Podle mého názoru bychom měli říkat, eh, nazývat věci pravými jmény. Byl tam puč, došlo k převratu, nicméně Měli bychom se vyhnout té toho postavení muslimského bratrstva mimo zákon, protože to by ohrozilo demokracii v Egyptě. Bez ohledu na to, co všechno spáchali, já si myslím, že musíme vyslat velmi jasný signál. Já souhlasím s tím, co se zaznělo ohledně podmíněnosti a také s omezením naší akce, protože naše finanční pomoc v tomto smyslu nic nezmění, nicméně politické zprávy, politické signály jsou mnohem důležitější, důležitější, než si uvědomujeme, proto bychom se na ně měli zaměřovat. A konečně, pokud jde o Sýrii, o, o Libii, tak eh, souhlasím s tím, co zde je, ale měli bychom se měli bychom říci, že ty Reformy by se měly urychlit, bylo jich velmi málo, je to obtížné, komplikované, ale měli bychom udělat více. A konečně tedy Sýrie. Musíme se zmínit o tom posledním útoku chemickými zbraněmi. Ten nemůže být eh, nepotrestán. Měli bychom také říci, že Čína a Rusko to blokuje v Radě bezpečnosti OSN. A neměli bychom se ale dívat na ten konflikt v Syrii jako konflikt špatných proti špatným. To je prostě syrský lid, který bojuje za svobodu. Hovořila jste sedm minut a my máme spoustu řečníků. A teď má slovo paní Lučíková nebo něco takového. You tell my me how your name, is pronounced. My name is Marusia Lubčeva. Jmenuji se Marusia Lubčeva. Председател, с уважение към докладчиците. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla jsem poděkovat oběma zpravodajům kteří předložili analýzu, třeba že nebyla ještě komplexní, týkající se sou, politiky sousedství Evropské unie. Celá řada aspektů východního, ale i jižního sousedství bylo vzato v potaz. To je samozřejmě nesmírně důležité partnerství, zejména pro nás, Ve zprávách se zmiňují určité problémy, protože v celé řadě zemí skutečně ještě problémy existují. A proto je mimořádně důležité, abychom měli vyvážený text, abychom nedosáhli opak toho, o co usilujeme. Proto bych řekla, že s ohledem na určité regiony musí být naše pozice opravdu vyvážená, aby se nepoškodily zájmy ani jedné země v odpovídajícím regionu. Proto je také nesmírně důležité, podívat se ještě jednou na nejrůznější formulace a dobře je zvážit, jako ku příkladu dvojaký postup či nejrůznější politiky Zjevně také existují rozdíly v jednotlivých jazykových verzích, co se týče formulací. A s ohledem na Ukrajinu se domnívám, že bychom měli být poněkud umírněnější. Měli bychom pomýšlet také na to, že politici se často mění a to, co je pro nás důležité, je trvalá politika sousedství s Ruskem. A budeme-li definovat kritéria s ohledem na, kri- na Ukrajinu, měli bychom stejná kritéria aplikovat i na ostatní země. Jedno město bych chtěla Proto bych řekla, že termín selektivní justice tady skutečně není vhodný. Asi bychom měli zvolit umírněnější formulaci. Je třeba, abychom, ať chceme či nikoliv, brali ohled na Rusko. To by prospělo jistě i nám v Evropské unii. Děkuji. Hvala, gospodine predsjedniče. Evo, prošloga tjedna kad smo raspravljali o situaciji u Syrii, u Egyptu, više je kolega spomenuo. pane předsedo, poslední týden, když eh, jsme diskutovali o situaci v Syrii a Egyptě, tak eh, někteří eh, kolegové se vyjádřili na téma pro následování křesťanů, zejména v Egyptě a vyslovili se pro proaktivnější přístup EU. Myslím, že všichni jsme zajedno a také generální, eh, příslušný generální tajemník se k tomu vyjádřil pozitivně, ale v eh, odstavci 22 eh, je odkaz k prioritám v Egyptě a nyní to tady ale nevidím. Jak uvedl pan Tanok, nikde není odkaz na pronásledování křesťanů a koptů. A myslím, že bychom měli zdůraznit, že to je jeden z problémů, který by měl být prioritou e, činnosti Evropské unie v Egyptě. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval oběma kolegům, eh, Sariuši Volskému i panu Pancerimu, za velmi eh, dobrý první návrh eh, usnesení. obsahuje jeden z nejdůležitějších aspektů evropské zahraniční politiky, totiž politiku sousedství. A předkládáno je v době, kdy jak eh, středomořský region, tak i eh, východní sousedství eh, jsou takzvaně na šikmé ploše. Já pocházím z Chorvatska, rovněž středomořské země slovanské, tak musím říci, že obě, eh, eh, oba tyto regiony jsou pro nás důležité politicky i ekonomicky a proto si myslím, že eh, je na místě přijmout komplexní přístup k oběma těmto sousedstvím. Musíme mít mm, dobré spektrum obchodních i politických vztahů s nimi. Rád bych se ještě vyjádřil k našim východním partnerům. Eh, blíže. Některé z těchto zemí eh, mají eh, možná větší ambice eh, než jiné do budoucna a proto jim musíme dát k dispozici jiné nástroje. Blížíme se k samitu ve Vilniusu a proto je velmi důležité, aby tato vrcholná schůzka byla úspěšná, aby stvrdila několik, hned několik asociačních dohod, a bez této institucionální infrastruktury eh, která eh, může také přivodit změny v zemích, které ji uzavřou, nemůžeme uskutečnit, uskutečnit v těchto zemích reformní procesy, které jsou tak důležité pro nás, jak ekonomicky, tak i z hlediska energetické politiky. Já myslím, že zejména Ukrajina si ehm, vyžaduje ehm, velmi eh, promyšlený přístup. Uvidíme, co se stane ve vztahu k Rusku, eh, pokud jde o ty obchodní vztahy mezi Ruskom, Ruskem a Ukrajinou. A pokud jde o vztahy eh, k zemím jižního sousedství. Tady myslím, že v nadcházejících zemích budeme muset upravit eh, formulace eh, v odstavcích o Sýrii, zejména v návaznosti na eh, ty příšerné útoky chemickými zbraněmi. Tam zajisté dojde ještě i k předložení pozměvacích návrhů přesto přece všechno se domnívám, že nám zde něco chybí a sice multilaterální politický aspekt s středomorskými zeměmi. Před několika lety byla nebo se zrodila takzvaná Unie středomoří a e, v důsledku blízkovýchodního e, procesu nedocházelo ale v posledních letech ke setkáním na nejvyšší úrovni. A e, to, myslím, postrádáme, protože pokud jde o ten nový středomořský e, prostor, tak jsme se ještě s našimi protěžky v uplynulých letech nesetkali vůbec a to by mělo být vzato v potaz. Takže postupná jakási revitalizace té unie Eh, Středomoří by eh, mohla eh, propůjčit tomuto procesu pozitivnější dynamiku. Samozřejmě, že to nelze uskutečnit přes noc, ale prospělo by to také těm zemím ve středozemním regionu. Děkuji. Pane předsedo, mám veliké sympatie pro vaši úvodní poznámku týkající se výměny obou zpravodajů. Jistě by to oba vynikajícím způsobem zvládli, ale já bych šel nad to. Eh, dívám se na to jako na věc problematickou, to už teď holt nepůjde změnit, že východní a jižní partnerství pojednáváme v jedné zprávě, na Ukrajině neporozumí, že jsou hozeni do stejného hrnce jako Sýrie, která tam nepatří. Jedni jsou evropské státy, jedni nepatří do evropských států. Už jsem v době paní komisařky Ferrero-Waldner bojoval za to, abychom rozdělili politiku na uh, východně-jižní partnerství a bylo velikým úspěchem českého předsednictví a samitu v Praze, že k tomu tenkrát skutečně také došlo na základě iniciativy knížete Schwarzenberka i jiných. A já jsem velice rád, že je to dnes oddělené a o to problematičtější je pro mě, že zejména když se teď podíváme na krize, ke kterým dochází od Jižního Kavkazu až po Sýrii, je všechno v jednom pytli když se podíváme, jak tady hoří vízová politika, nedokáže si vůbec představit, dejme tomu, kdybychom se zaobírali vízovou politikou pro Ukrajinu, abychom to dělali jedním dechem zároveň eh, s vízovou politikou pro Egypt a, Turec a Syrii. Čili tady vidím problém, ale to už se teď nedá změnit. Domnívám se však, že bychom měli lecos více eh, zdůraznit a proto se budu soustředit na několik málo konkrétních bodů. Nejprve bych rád řekl, stejně tak jako ostatní před summitem ve Vilniusu, musíme téma Ukrajiny daleko konkrétněji propracovat. To znamená na jedné straně velice jasně vést patrnosti dimenzi lidských práv, na druhou stranu eh, ty brutální a skandální pokusy Putina odkázat Ukrajinu do mezí a perspektivu asociační dohody bychom měli přece jenom jednoznačněji vypracovat. Považuji také za velice důležité, abychom na Jižním Kavkazu se zaobírali konfliktem, který tam existuje. V případě Ukrajiny je to velice významné téma, ale samozřejmě také ve vztahu Arménie a Azerbajčan a nemůžeme vyloučit náhorní Karabach. To je prostě problematika, která eh, by mohla nabrat velice eh, hrozivého rozměru, kdyby došlo k jednostranným krokům a jistě by to také ovlivnilo zahraniční politiku Evropské unie. Čili v případě Azerbajdžánu a Arménie musíme dospět k rovnovážnějšímu vyhodnocení vnitropolitické situace a ke krátkému, ale jasnému popsání bilaterální problematiky zejména s ohledem na problematiku Národního Karabachu a mezinárodního práva v tomto ohledu Národního Karabachu. A jinak bych se chtěl připojit ke kolegovi Bentovičovi. I já se domnívám, že naléhavě potřebujeme znovu oživení uh, Eh, Středomorské unie, která vlastně nikdy opravdově neožily. A to dnes bolestně pocitujeme, že nám tento nástroj chybí. A v odstavci nebo v té části zprávy o jižním partnerství bychom měli velice rozhodně odkázat na přání po ožití, eh, neříkám znovu ožití, na oživení, na oživení správné, ale zatím neuskutečněné myšlenky Středomorské unie. Čili to by byly moje poznámky k, této, k těmto opravdu vynikajícím zprávám, eh, které v krátké době musí pojednat půl světa, ale přesto je třeba, jak už jsem řekl, některých upřesnění. Thank you, President. I won't repeat what was, what was... Děkuji, pane předsedo. Nebudu opakovat, co už bylo řečeno. Mám jen pár poznámek. První se týká toho, co pan Jacek Sariuš Volský označil za chování třetí strany. Já jsem velmi rád, že pan Sariuš Volský si všimnul chování třetí strany, protože pokud si dobře vzpomínáte, tak to byla moje frakce, socialisté a demokraté, která nikdy neponechala stranou chování třetí strany. A proto se teď už eh, více než rok snažíme a budeme se i do budoucna snažit o nalezení konstruktivního řešení problému takzvané selektivní spravedlnosti a případu Julie Timošenkové a dalších, protože jsme nikdy nestratili ze zřetele širší strategický obrázek. Pokud jde o Ukrajinu, Moldavsko, i celý zbytek toho východního partnerství. Takže jsem velmi rád, že Sariusz Volský i ostatní si konečně všimli toho chování třetí strany. Chci říci, že to samozřejmě podporujeme a myslím se, že všechny politické strany by se měly s ohledem na tento strategický obrázek zblížit eh, při hledání řešení, ať už se jedná o Ukrajinu, Gruzi nebo další země. Pokud jde o Ukrajinu a Gruzii, mně se pořád ještě nelíbí, že se tyto dvě země stavějí na stejnou úroveň, pokud jde o tu selektivní demokracii a o ty dva bývalé premiéry ve vězení. Já myslím, že to žádnému z nich nepomůže a že to nepopisuje situaci. Samozřejmě neznamená to, že nechceme, aby byla uplatňována lidská práva, aby se všichni mohli účastnit voleb a tak dále. Ale v té zprávě mě chybí zmínka o boji proti korupci. Korupce je velkým problémem ve všech těchto zemích. A důvody, proč někteří lidé jsou ve vězení, jsou právě spojeny s korupcí, takže nezavírejme předtím oči, zmiňme tu korupci. Další věc, o kterou bych rád eh, kterou bych rád zmínil, je také hospodářská spolupráce a integrace mezi zeměmi východního sousedství. Takže hospodářská integrace, ano, také regionální spolupráce. Pan posolt se zmíž, zmínil o těch zmražených konfliktech. Ano, myslím si, že bychom to tam měli uvést. A to tež platí i pro to jižní sousedství. A my bychom měli se zaměřit také na Magreb, protože pokud je nějaká šance, že se země našeho jižního partnerství dočkají úspěchu, tak eh, to bude jedině v případě, že se vyřeší ty problémy v Magrebu, takže nestrácejme ze zřetele Magreb i další regionální konflikty v oblasti. Děkuji. Velmi krátce, pane předsedo, jenom jedna otázečka když už to nejde v této zprávě, zdali bychom nebylo možné, abychom v příští zprávě se domluvili na společné stejné systematice. Mně se na této zprávě líbí to, co bylo napsáno k jižnímu partnerství, protože od země k zemi se popisuje jaká je situace, co očekáváme, ale co také očekáváme od nás, od naší Evropské unie, od komise. U východního partnerství na začátku máme dva velké odstavce popisující, co od nás obecně očekáváme, co obecně očekáváme od jiných, nic na tom není špatného. Ale tak trochu nás to zbavuje diskuse o jednotlivých zemích a o tom, co to konkrétně znamená. A domnívám se, že i to, o čem hovořil pan Postl, bychom měli lépe pojednat, kdybychom postupovali systematicky od země k zemi a podívali se na to poněkud důkladněji a diskutovali o tom, kde, když ne zde. A proto má prozba alespoň, aby se tak postupovalo při příští zprávě. Děkuji. A není zpravodajové, prosím. Ano, napřed by mělo eh, jít slovo směrem na jich. Tak pane Panceri, máte slovo. Samozřejmě. Některé věci jsme tam napsat nemohli, protože ta zpráva vznikala ještě před létem a situace na jihu i jinde se neustále rozvíjí, vyvíjí, takže bude na pozměňovacích návrzích, aby se to tam všechno doplnilo. Já děkuji všem, kteří se vyjádřili, těm, kteří mě podpořili, i těm, kteří přinesli kritický pohled, nicméně bude to společná práce. Musíme zabránit tomu, aby to nebylo pouze nějaké retorické vystoupení a proto bychom neměli být pokrytečtí mezi sebou, protože žijeme v takovém paradoxu. Nejdříve si uznáme priority a potom nejsme důslední. Pokud jde o rozpočet i pokud jde o obecná politická rozhodnutí a volby. A politika sousedství by neměla plnit úkoly zahraniční politiky EU. Nicméně ta objektivně není navýše, aby mohla čelit výzvám. Máme některé evropské země, které budou chtít eh, vojensky zasáhnout. Takže bude těžké najít rozhodnutí. Možná bychom se měli trošičku více snažit zamyslet právě nad těmito aspekty, pokud jde o politické posouzení. Já si myslím, že bylo správné rozhodnout se, že budeme mít jedno usnesení, i když bude rozdělené do dvou částí, protože nesmíme zavírat oči nad tím, že jsme měli takovou poměrně živou dialektiku mezi východem a jihem v těchto letech a bylo by dobré, nebo bylo dobré v určitých chvílích dívat se více na východ v době, kdy padla berlínská zeď, kdy probíhalo rozšíření. Teď si musíme uvědomit, že je na čase, abychom se dívali oběma směry, pokud jde o politiku sousedství vůle překonat chyby minulosti, když jsme si dlouho zde v Evropě stabilitu tohoto regionu pletli s kontinuitou režimu, mysleli jsme si, že stačí v uvozovkách svobodné volby v jedné zemi, jenomže ten demokratický proces je mnohem komplikovanější, takže to je další stará historická chyba. Roosevelt, když plně nepochopil, co se děje s nacismem, tak Churchill řekl, Můžeme se vždycky spolehnout na Američany. Vždycky udělají správnou věc po té, co vyzkouší všechny ostatní věci. Takže já bych řekl to tež, že Evropa udělá vždycky tu správnou věc po té, co vyzkouší všechny ostatní. Já si myslím, že bychom se měli snažit ukázat eh, tu nejsprávnější cestu. Politika sousedství je správná. Ty problémy, které postihují například jižní země, postihují i nás, protože mají na nás dopady. Týká se nás to opravdu zblízka. Mám na mysli nestabilitu, terorismus, imigraci. Takže možná bychom měli přestat být pokrytci a snažit se co nejvíce ukázat veřejnému mínění, že když budeme investovat do těchto zemí a snažit se řešit jejich problémy, tak tím budeme pomáhat také Evropě. A je zde ale veliký rozpor. Rozpor mezi tím, co si představujeme, co si myslíme, co říkáme a tím, co potom skutečně děláme. Já osobně nemám problém nastínit cestu, pro politiku sousedství, která by se dívala zejména tedy politicky do budoucnosti, ale musíme být všichni vybaveni na tuto výzvu. Musíme se zaměřit na ty jednotlivosti, podívat se na ty naše sousední země a mít také obecný pohled. To by nepoškodilo ani politiku sousedství, ani evropskou zahraniční politiku, která teď trochu zapadla do slepé uličky a my musíme z té slepé uličky nějakým způsobem dostat. Srdečně děkuji, pane Sáriu Šivolský. Děkuji, pane předsedo. Napřed chci prohlásit, že budu schopen eh, přijmout eh, pozměvací návrhy, podle toho, jak jsem je tady zaznamenal. Vynasnažím se to učinit největším možném rozsahu a chci poděkovat všem těm, kteří tyto poznámky učinili během debaty. Za druhé, chci říci, čím tato zpráva není, protože v diskusi se hovořilo o něčem, i čím tato zpráva není. Není náhradou eh, těch konkrétních zpráv, hodnotících zpráv o jednotlivých zemích, které eh, probíhají paralelně a obsahují vše. Nemá vyřešit všechny problémy obou regionů, ani eh, přerýsovat politiku, přepracovat tu politiku, eh, jaká se eh, nyní prosazuje nebo razí vůči těmto zemím. Tato zpráva je skromná, jde o to posoudit eh, pokrok učiněný v východním sousedství a to v konkrétním okamžiku, rozhodujícím okamžiku a sice v době summitu ve Vilniusu. A současně má poskytnout určité politické vodítko evropským komisařům, velvyslanům, zaměstnancům a případně návrhy partnerům. Takže je to mnohem skromnější než by některé naše ambice předpokládaly. A já sice s těmi ambicemi mohu souhlasit, ale tato zpráva e, není v moci této zprávy e, tomu dostat, protože mm, její cíle jsou jiné a protože má i jiný rozsah, mnohem menší. Uh, než by bylo zapotřebí. Tolik eh, několik obecných poznámek. A nyní se stručně vyjádřím k některým eh, diskusním příspěvkům kolegů eh, z tohoto výboru. Pane Šivěci, ano, budeme muset diskutovat o té vaší výhradě vůči Gruzii a Ukrajině, takže do detailů nebudu zacházet. Pan Tanok. Souhlasím, že eh, nemůžeme eh, přijít s univerzálním řešením stejným pro každého, ale já tady sám eh, volám pro diferencovaný přístup a tak dále. Takže souhlasím, ale je to již tam tento diferencovaný hm, přístup, který požadujete. Paní Nejc, máte naprostou pravdu, pokud zmiňujete ten rozpočtový aspekt a dodržování toho rozpočtového aspektu a také víceletého finančního rámce. Ale je to také tam. Ana Gomez za prvé. Ano, použil jsem termín červená linie a to se používá v politickém textu, v politické mluvě a toto je politické téma. Já si myslím, že ta linie je červená, vy můžete tvrdit, že je růžová. Pokud jde o východní e, sousedství, tak ta debata minulý týden v APETu byla více než rudá. A já jsem ani nepoužíval těch nejsilnějších slov. Pouze e, jsem řekl panu Sivěčovi, e, že pokud užívá tato slova, tak je pro mě na čase umřít anebo alespoň odejít. Evropská perspektiva. Tady chci eh, dát jasně najevo toto. Evropská perspektiva znamená vše. Není to perspektiva členství, jinak by se to jmenovalo perspektiva členství. Evropská perspektiva znamená něco, co sahá od eh, dohody o eh, partnerství a spolupráci přes asociační dohodu až po dohodu o privilegovaném partnerství někým to může být eh, vykládáno jako eh, perspektiva členství, ale to není tímto řečeno. Takže obhajují tento termín. Pokud jde o Azerbajdžan, máte eh, pravdu, znám zprávu, sledují tento proces, ale využívám nebo užívám určitý kód diplomatického jazyka, který zajisté znáte. Hovořím, že tam jsou vážné nedostatky eh, v dodržování lidských práv a demokracii. To je nejstručnější možný popis věci. A shoduje se s tím, co si i vy myslíte o Azerbajdžanu, ale nejde o zprávu, o úplnou zprávu o Azerbajdžanu. Dále, eh, Gruzie. Rovněž souhlasím s tím, co říkáte o územní celistvosti, o um, nad nezainteresovaností eh, a nadstranickosti a tak dále. S tím vším souhlasím. Pokud jde o Ukrajinu, hovořila jste o sporu s Ruskem, to také bude promítnuto do eh, zprávy, ale vy čtete tu verzi z července. Paní Lubčeva. Ve světle toho, co já si myslím, což je méně důležité, ale spíše ve světle debaty AFETu z minulého týdne o Ukrajině, kde k údivu všech od e, leva prava převažoval jeden tón a jedna pozice vůči Ukrajině. Nebudu ještě e, umírněnější, nebudu, protože musím e, tady zobrazit tu hlavní linii mého výboru. Selektivní spravedlnost Nezachází to příliš daleko, jak říkáte? A určitě nechceme být nápomocní Rusku. Toto je linie EU. Selektivní spravedlnost je e, e, jedním ze tří požadavků Rady pro zahraniční věci z prosince 2012, to podpořeno všemi institucemi a celý proces je založen na tomto pojmu a tomto požadavku, včetně naším, našeho parlamentu. Pan Poslt. Mohu tady odkazovat na zmrazené konflikty, máte pravdu, i pan Rouček má eh, pravdu pokud jde o korupci a tak dále. Máte pravdu, ale kdybych tam měl vyjmenovat všechny nedostatky těch zemí ucházejících se o asociaci, tak bych eh, sepsal, musel sepsat zprávu čítající 100 stránek, ale máte pravdu. Zmrazená spravedlnost eh, je pravdivá. K vašim provokativním eh, poznámkám v úvodu, Libore jsem tak spokojen, protože když se věci začaly dív, eh, dít v srpnu, tak jsem poblahopřál eh, paní Svobodové. Bylo to sděleno panem předsedou Brokem a eh, mnou a okamžitě pan Svoboda změnil pozici. Napřed je Evropská komise v místnosti? Ano. Napřed se to řešilo ve smyslu obchodním, eh, řešil to komisař de Gucht a nyní se to pojímá už jako politická otázka. A to proto, že dvě největší frakce tohoto parlamentu zaujaly stejné stanovisko. To znamená, že postupujeme po shodných eh, liních a eh, to mě velmi uspokojuje. Gruzie, Arménie, tady souhlasím s panem Sivěčem, o tom ještě musíme jednat. Ale dovolte, abych zdůraznil, že selektivní spravedlnost není to, tež jako lidská práva. Selektivní spravedlnost se týká základů demokracie, bez nichž se k demokracii nepřiblížíme. Jestliže zbavíte občanů práva vybrat si alternativu ke stávající vládě, tak eh, zničíte, zabijete demokracii. Takže napřed potřebujeme demokracii a pak se můžeme starat o dodržování lidských práv. Pokud je například prezident uvězněn eh, nikoli kvůli korupci, ale kvůli tomu, že je kandidátem nebo soupeřem politickým, a to je případ eh, eh, Julie Timošenkové, tak i se jedná o selektivní spravedlnost. To je definice. Korupce ano, integrace ano. A pan Fleckenstein, děkuji za tuto poznámku. Ano, vy jste tomu napomohl tím, že jste řekl, že se musíme vyhnout mm, mm, zacházení do detailů eh, v jednotlivých zemích. My se k tomu bez tak vrátíme a chci připomenout, že budeme mít ještě další zprávu po Vilniusu, eh, která je již naplánována a kterou zpracuje pan Kovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní postoupíme k dalšímu bodu a sice ke zprávě pana Salafranky o souhrném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, všechny oddíly. A nyní bych rád požádal pana Salafranku, eh, zda by se ujal slova. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že kolegové ví, jak to vypadalo s diskusemi o rozpočtu před eh, letní přestávkou. Návrh rozpočtu navrhuje snížení o 12,5%. To je prostě více než 1 eh, miliarda na platby a my jako výbor AFET eh, máme za úkol snažit se obnovit prostředky ve stejné výši, jako tomu bylo v minulém roce. I když zde narážíme na problémy s ohledem na novou nomenklaturu, kterou má rozpočet na rok 2014 a to všechno v horizontu finančních výhledů, které naopak počítají s růstem o 3% v kapitole 4. Já se zaměřím na dva body. Za prvé tedy na názor, to, nebo tedy stanovisko tohoto výboru AFED. Myslím si, že zde nemáme hlavní rozpory, jde o nějaké jen drobnosti, na co bychom se měli zaměřit, co bychom měli zdůraznit. Někteří to bereme pouze v úvahu, někteří je vítáme, někteří tyto škrty odsuzujeme. V každém případě je zde jeden bod, který mě připadá velmi politický, pane předsedo, a k tomuto bodu bych eh, v souladu se stanoviskem stínových zpravodajů předložil ústní pozměňovací návrh, protože pracujeme ve velmi krátkých termínech, vzhledem k tomu, že jsme museli debatovat eh, na výboru o tomto tématu ještě dříve, než se k tomu vyslovila Rada ministrů a výbor, výbor stálých zástupců. A týká se to SVČ. V tomto kontextu si myslím, že by bylo dobré osvojit si, odsouhlasit doporučení tohoto výboru AFET o tom, že by bylo vhodné provádět systematickou studii struktur komise a sekretariátu rady, aby se zabránilo duplicitám. Za druhé je zde, pane předsedo, ještě jedna věc, která se týká rozpočtu, nebo tedy umístění rozpočtu na zvláštní zástupce. Podle nás by to mělo být pod rozpočtem na SVČ a v tomto kontextu poté, co jsme se poradili s panem Brokem a Gualtierim, tak bych rád navrhl snížení o 40 na té lince pro zvláštní zástupce, aby se tam správně ta linka pro zvláštní zástupce začlenila do SVČ. Pokud jde o ta čísla, tak si myslím, pane předsedo, že, jak už jsem říkal, ty cíle z minulého měsíce jsou eh, pokusit se o obnovení výše z minulého roku. Já jsem o tom hovořil i s paní Moniz, která je stínovou zpravodajkou za socialisty. Všude je tedy tento cíl zdůrazňován, nicméně jsou zde určité body, které musíme ještě pokrýt, a sice některé snížení prostředků na platby, na kterých se dohodla Rada ministrů u určitých věcí, především u věcí, které ovlivňují pravomoci parlamentu, například pozorovatelské mise na volby. Tam jsem také chtěl předložit pozměňovací návrh, aby se ty prostředky na platby vrátili na původní úroveň. To tež platí pro nástroj partnerství. Tam se o 5 milionů snižují prostředky na platby. To tež platí pro ECI instrument pro Azii a Latinskou Ameriku. A to tež, pane předsedo, a podle mě je velmi důležité, myslím si, že Evropský parlament by se měl opravdu snažit obnovit veškeré prostředky i personální zdroje, které mají vliv na SVČ. SVČ už eh, přijal určité závazky a teď zde prožíváme racionalizaci rozpočtu, dochází k revizi, přepracování hodnocení SVČ, nicméně pořád je nutno dodržet určité parametry a sice ty předchozí závazky SVČ a v tomto smyslu si myslím, že i SVČ by mělo mít k dispozici ty prostředky, aby těmto závazkům mohlo dostat. Takže tak to vypadá v současné době situace. Tak toto vypadá také po diskusi se stínovými zpravodaji a myslím si, nebo tedy doufám, že dospějeme k dohodě, aby tento výbor mohl rozpočtovému výboru předložit své stanovisko. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane Salafranco, a nyní požádám eh, paní Muniz o slovo. Děkuji, pan, děkuji, pane předsedo. Návrh na rok 2014 je velice případný, protože je to první rok, kdy se bude eh, aplikovat víceletý finanční rámec s velkými škrty, které navrhuje Rada a některé by měly být schovány tímto parlamentem. Souhlasíme s tím, co pan Salafranka přednesl jako navrhovatel, to znamená odmítnutí číslům, eh, které znamenají tyto masivní škrty evropského rozpočtu, zejména co se týče akční eh, zahraniční vnější dimenze a čísla, která se týkají dalších institucí Máme tady škrt 12,5 rozpočtu na rok 2014 ve srovnání s minulým rokem. A tyto škrty jsou natolik flagrantní, když se podíváme na politické skupiny, které všechny vyjadřují obavy týkající se těchto škrtů, zejména v s ohledem na naši zahraniční politiku. A je nevysvětlitelné, že došlo k takovému příčnému škrtu ve všech řádcích, které se týkají pri- politických priorit, které náš výbor vyslovil a formuloval. My jsme předložili jako socialistická skupina šest pozměňovacích návrhů, kde litujeme toho 12, e, více než 12% škrtu a 8,2%, co se týče e, prostředku na platby v roce 2014 tady nemáme zhodu eh, s ambicemi Evropské unie, které byly původně proklamovány a bude to mít závažné důsledky, eh, protože tady máme 30% škrty ve východním i středozemním partnerství a proto potřebujeme dlouhodobé větší financování našich vztahů se středním východem. Máme tady také rezervu eh, pro pomoc v případě nouze nebo v případě nezbytné pomoci a tady je třeba to také navýšit. Tady domníváme se, že s ohledem vlastně ve shodě s panem navrhovatelem a ve shodě s dalšími politickými skupinami žádáme, aby došlo k obnovení těch čísel, která tady byla v roce 2013 jako minimální částky. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Zdá se, že čím více krátíme, tím ambicioznější jsme v dosahování určitých cílů. Takže naplňujeme tu mezeru s ambicemi. Ještě někdo by se chtěl vyjádřit ze stínových zpravodajů? Ano, paní Lösing, máte slovo. Ano, z našeho úhlu pohledu eh, GUE NGL nejde pouze o odmítání krácení, ale jde o to, že tady jsou určité oblasti, kde vůbec proti krácení nejsme. Například eh, eh, výdaje na civilní a vojenskou spolupráci. Tady jsme toho názoru, že lze krátit a že některé platby mohou být zcela zastaveny. Eh, moje pozměňovací návrhy a pozměňovací návrhy z naší frakce se eh, orientují spíše na to, aby jednotlivé oblasti politiky byly popsány. Například popsat tu civilní orientaci zahraniční politiky a mm, eh, chtěli bychom pak takové to spravedlivější mm, eh, nasměrování eh, zahraniční politiky vybavit i mm, finančními prostředky tím, že v jiných oblastech eh, se toho mrhání prostředky eh, rádi zřekneme. Nechci eh, zacházet do detailu, ale myslím, že to v pozměňovacích návrzích dostatečně popíšeme. Děkuji. A pane Franko chcete-li se k tomu vyjádřit, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že ta rozprava je teď zrela k tomu, aby bylo rozhodnuto, já jsem vzal na vědomí to, co zde řekla paní kolegyně Lezink. V celé řadě aspektů se s ní shodnu. V některých pozměňovacích návrzích o nás ohledňuje občanskou společnost. Je jasné, pokud jde o ta čísla, tak společná politika obrana a bezpečnostní, to je jenom aproximace. A pokud jde o tu rozpravu, kterou jsme vedli na tomto výboru, ohledně zprávy pana Sariuše Volského a spoluzpravodaje ze socialistické frakce, tak je jasné, že zde máme před sebou celou řadu výzev a s ohledem na nové priority, s nimiž jsme konfrontováni, jim nemůžeme čelit, když budeme mít méně zdrojů. Pokud jde o obranu bezpečnost, tak tam jsou opravdu velké výzvy. Je to naléhavé, Evropská unie to musí řešit a řešit tyto výzvy s menšími prostředky, to je podle mě nezodpovědnost ze strany evropských institucí i tohoto parlamentu, který je jednou z paží té rozpočtové autority. Takže já se chci připojit k tomu, co říkala paní Moniz, že tento rozpočet je velmi uh, důležitým rozpočtem, protože se jedná o první rok nových finančních výhledů a myslím si, že by bylo špatným začátkem, kdyby Evropská unie věnovala tak omezené prostředky a provedla tak velké škrty, pokud jde o externí činnost Evropské unie. Zítra zde proběhne schůze eh, s představiteli, tedy s hladními představiteli Evropské unie. Nikdo určitě nebude spokojen s tím, že zde došlo k takovému snížení právě v těchto kapitolách, protože, jak už jsem říkal na začátku, vzniká zde opravdu jasný rozpor mezi tou externí ambicí Evropské unie v rámci celých eh, finančních eh, výhledů a s těmi prostředky, které jsou na to vyhrazeny. Takže já chci poděkovat, pane předsedo, všem stínovým zpravodajům za jejich příspěvky a myslím, že budeme muset hlasovat o těch číslech eh, s tím, paní Lezing, že víme, že je to takové taktické cvičení. Všichni víme, jak funguje rozpočtová debata. Pošleme své stanovisko do rozpočtového výboru a potom eh, bude zahájeno jednání s rozpočtovým výborem a oni se podívají na to, do jaké míry je možno zachovat ty naše návrhy, protože zde budou i další návrhy a my jako výbor AFED se budeme snažit prosadit eh, ty svá stanoviska. My se vyslovíme tedy ve středu a víme ale, že je to pouze začátek debaty, že je třeba ještě dopracovat ta čísla, která potom instituce schválí. Děkuji. Děkuji. Jedna, jedno z ponaučení, které jsem si vzal, když jsem jednal s účetními a s ministry financí. Jakmile jednou dojde ke škrtu, tak už se ty peníze nikdy nevrátí, ty peníze prostě zmizí navždy. Takže já souhlasím s tím vaším postojem v tomto smyslu. Rád bych připomněl kolegům, že se bude hlasovat 4. září. so Takže teď přistoupíme k následujícímu bodu na pořadu jednání a to je rozpočtové řízení předstupních fondů EU. Pan Kačin tady není, ale paní Nejce jej zastoupí a představí nám tuto zprávu. Prosím, máte slovo. Thank you. Děkuji. Chci jménem kolegy poděkovat všem kolegům, kteří předložili pozňovací návrhy a e, tím e, vlastně vytříbili e, toto tento návrh a doufám, že naši kolegové z rozpočtového výboru to přivítají. Já bych chtěla zdůraznit jménem pana Kacina tři důležité prvky tohoto stanoviska. Jednak důraz kladený na eh, ten velký význam eh, kontinuálního, eh, to znamená celoživotního vzdělávání soudců a prokurátorů nebo státních zástupců, což je nezbytné pro úspěch stávajících a budoucích soudních reform. Druhý bod e, časným e, zásahem do e, justičních reform doufejme vytvoříme ty potřebné podmínky, které nebyly učiněny do přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unie. Západobalkánské země eh, čelí eh, hlubokým nedostatkům, zejména pokud jde o korupci systémovou a organizovaný zločin a jejich politici, politické strany a instituce nesporně potřebují podporu nezávislé nezávislého a velmi bedlivě eh, pracujícího soudního systému. Eh, také by bylo záhodno, aby občanská společnost se aktivně eh, zapojila do procesu hodnocení a posuzování všech projektů financovaných z předstupních fondů. To je nezbytné pro eh, úspěch tohoto projektu. A jak víme dobře z vlastních zemí, reformy, respektive přizpůsobování eh, justice je neustálým úsilím. Eh, nezastaví se nikdy, protože i e, občanská společnost nebo společnost jako taková se neustále vyvíjí a proto i justice se musí přizpůsobovat na nové výzvy. A platili to pro nás, tak to platí stejně tak i pro tyto zmíněné země. Děkuji. A nyní má slovo pana, pane Franka. Děkuji, pane předsedo. Stínový zpravodaj pan Kukan mě požádal, abych ho zastoupil, protože má jiné závazky dnes odpoledne. Na každý pád eh, chtěl, abych vyslovil, jak je jeho postoj ke zprávě pana Kačina, kterou nám představila kolegyně Nejs. Pan Kukan se domnívá, že mm, to, co píše pan Kačin, je v souladu s politikou a cíly, kde skutečně nejlepší pokrok no, v oblasti soudních procesů a v potírání korupce musí být považovány za priority v rámci procesu rozšíření. Tato pomoc musí být pochopitelně závazná a svázaná s prioritami, které byly formulovány a musí to být do subvencováno dostatečným množstvím peněz z příslušných fondů. Zároveň se domníváme, že je třeba, aby tady bylo spojení s cíly těchto reform, které musí být posuzovány případ po případu na základě konkrétních záležitostí a podrobně se je třeba zkoumat procesy zejména boj proti korupci. A zejména jsem byl požádán panem Kukanem, abych vyzdvihl nezbytnost zahrnout nebo zvážit hm, kapacitu absorbovat prostředky a zároveň si uvědomit, jaké obtíže má evropský rozpočet v současné době. Čili je třeba dbát, aby prostředky byly využívány efektivním způsobem a aby fondy, které Evropská unie eh, poskytuje v této mm, souvislosti, byly skutečně mm, efektivním způsobem používány všechny pozměňovací návrhy, které budou předloženy a povedou k lepšímu cíli, tedy k cíli lepší zprávy, jsou vítány. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji. A nyní má slovo paní Gomeš. Ano, pane předsedo, já zde zastupuji naši stínovou zpravodajku paní Kopa, která mě požádala, abych eh, jejím jménem zmínila následující body. Posílením právního státu, to je pořád ještě důležitá věc pro kandidátské země, je to podmínka pro integraci do evropské rodiny, takže parlament i nadále bude zblízka monitorovat reformy soudnictví, veřejné zprávy a boje proti korupci ve všech kandidátských zemích. Je velmi důležité, aby Unie vytvořila dlouho dobou strategii pro sledování finančních iniciativ a také činnost organizací, které jsou aktivní v boji proti korupci a já bych dodala ještě organizovanému zločinu. Důležitá je předvídatelnost systému, aby vznikla důvěra v systému soudnictví ze strany občanů i podniků. V těch zemích, kde dochází ke spoždění z implementací těchto projektů, tak tam by komise měla poskytnout větší podporu, větší povzbuzení. Všechny pozměňovací návrhy, které posilují tuto oblast, by podle našeho názoru měly být podpořeny. Děkuji, pan Steele. Doista borba proti korupcije mora ostati u samom središtu djelovanja. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že boj proti korupci by měl zůstat eh, jednou z priorit Evropské unie. A Mělo by to být také prioritou z hlediska používání předvstupních fondů. Je to taková priorita, že když eh, si přečtete noviny v jakékoliv zemi ve východní Evropě. Například dnešní noviny v Bosně a Hercegovině mají jeden článek, který už v titulku hlásá, že privatizace ničí státní aktiva, takže v této věci bychom měli vyslat velmi jasný signál, i když bylo velmi dobře vysvětleno, proč je třeba bojovat proti korupci, proč je to tak důležité pro demokratický stát a právní stát. Otázka je také, co v Evropském parlamentu děláme, abychom v těchto zemích vybudovali instituce, aby ty instituce v těchto zemích sami nevytvářely korupci. Některé z těchto institucí jsou financovány evropskými institucemi. Pan komisař File svolal na začátek října zasedání, jehož cílem je posílit boj proti korupci. Děkuji. Za komisi zástupce DG rozšíření. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že mohu jménem Evropské komise potvrdit, že souhlasíme s důležitostí, tedy s významem nezávislého nestraného soudnictví a také s bojem proti korupci. To bylo jasně řečeno také ve strategii rozšíření a znovu to bude ještě zopakováno v té příští strategii pro rozšíření, která bude prezentována v říjnu tohoto roku. A je to potvrzeno také novým přístupem ke kapitolám 23 a 24. Komise chce řešit tyto problémy hned v, úvahu, v úvodu předstupních jednání. Návrh usnesení EPA, tu, EPA 2, kde se stanoví podmínky pro pokračování finanční pomoci kandidátským zemím, umožňuje monitoring pokroku ve všech oblastech a umožní také přizpůsobit eh, výši té pomoci pokroku, jehož bylo dosaženo a právě potom volal návrh zprávy. Program, který komise přijme, bude obsahovat měřitelné ukazatele, aby bylo možné sledovat eh, pokrok. Pokud jde o adekvátní částky, které by měly být dány k dispozici na podporu reformy soudnictví a boje proti korupci, musíme také vzít v úvahu samozřejmě absorpční kapacitu daných zemí. Reformy, které je třeba uskutečnit v oblasti soudnictví a boje proti podvodům, nutně nevyžadují velké investice. Souhlasíme se spravodajem a s dalšími poslanci, kteří zde vystoupili, v tom, že se na to musíme dívat jako na dlouhodobé úsilí, které musí být založeno na dlouhodobé celkové strategii. Je třeba změnit způsob uvažování v zemích, za podpory veřejného mínění a médií a souhlasíme také s tím, že médiím a občanské společnosti a národním parlamentům je třeba dát odpovídající roli ve sledování pokroku a právě tímto způsobem budeme moci vytvořit velkou koalici lidí, kteří mají představu o této oblasti a mohou zrealizovat potřebné změny. Děkuji. Děkuji, paní Nejc, ale chcete k tomu ještě něco dodat? Ne, děkuji. Jen chci poděkovat všem za jejich vystoupení, příspěvky do debaty a na závěr chci říci, že se obecně shodneme na obsahu těchto programů a také prostředků, které by měly na ně být vyhrazeny. Děkuji a hned přistoupíme k dalšímu bodu. To je protokol k Evropsko-středomorské dohodě o přidružení mezi ES a Jordánskem. Paní Nejc, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, mám tu čest eh, předložit vám návrh usnesení o protokolu k Evropsko-středoborské dohodě o přidružení mezi ES a Jordánskem, o rámcové dohodě mezi EU a Jordánskem, o obecných zásadách účasti Jordánska na programech Unie. Ten protokol jako takový se řídí obecnými principy, je stejný jako další protokoly, které byly uzavřeny, podepsány s dalšími členy Evropsko-středomořského výboru. Víte, že Rada přijala návrh komise, kde Partnerské země evropské politiky soucetství by měly mít právo účastnit se agentur a komunitních programů, nebo tedy programů společenství a proto my jsme v roce 2007 napsali tento požadavek, potom rada vydala směrnice pro komise a bylo rozhodnuto, že se o tom bude jednat s Alžírskem Arménském, Arménií, Moldavském, Marokem, Palestinou, Tuniskem, Ukrajinou a dalšími zeměmi, že se bude jednat o obecných principech účasti těchto zemí na programech EU. V březnu roku 2011 Jordánsko vyjádřilo zájem účastnice široké řady programů, které tímto způsobem byly otevřeny partnerským zemím Evropské unie v rámci politiky sousedství. Komise tedy vedla a uzavřela jednání komise, předložila legislativní návrh s vysvětlujícím prohlášením. Bylo to tedy předloženo k rozhodnutí radě a rada potom texty schválila a nyní jsou zde tyto texty předloženy Evropskému parlamentu. Já doufám tedy, že k tomu, aby je odsouhlasil. Myslím, kolegové, že především v této zlomové chvíli by bylo velmi důležité, kdyby Evropský parlament mohl velkou většinou tento protokol podpořit. Jak víte, Jordánsko je chudá země, nemá peníze, nemá to, nemá ani ropu například. A Jordánsko se hrálo velmi pozitivní roli. V řízení konfliktu v regionu a v předcházení zhoršení situace v celé řadě těchto zemí. A čelila také přílivu úprchlíků za irácké války a teď zase přijala stovky tisíc syrských uprchlíků tato země. Dělá vše proto, aby pomohla těmto uprchlíkům. Nicméně je jich tam tolik, že hrozí, že rozbije strukturu jordánské společnosti, že ohrozí i instituce, které usilují o důležité reformy, ačkoliv jsou ty reformy složité. Já si myslím, že by bylo opravdu skvělým signálem, kdyby Evropský parlament velkou většinou odsouhlasil tento návrh a tím poslal pozitivní signál směrem k Jordánsku a Jordáncům. Děkuji, paní Dekajzer, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jsem ve veliké většině naprosto eh, pro to, co představila Anominates a sdílím její analýzu týkající se politiky v dnešním Jordánsku. Měla bych dvě, tři malé připomínky které rozhodně nemění směr této zprávy. Ta první se týká právě syrských uprchlíků. Pravdou je, že Jordánsko velice těžce platí za válku v Sýrii a že tady existuje riziko destabilizace v zemi samotné. Ale já osobně lituji toho, že když tedy Jordánsko tak dlouho akceptovalo syrské uprchlíky, eh, dalo jasnou mez, jasnou hranici syrsko-palestinským uprchlíkům. Jistě víte, že dnes se snaží syrsko-palestinští uprchlíci, ehm, aby byli eh, přijeti v Jordánsku, eh, v Líbě a v dalších zemích. A eh, setkala jsem se s lidmi, kteří hovořili o naléhovosti situace v této oblasti. Čili bych ráda, aby tady byla zmínka také o nich. Za druhé, mezi pozitivními věcmi bych ráda podtrhla roli prostředníků, eh, které, a to eh, je role, kterou hraje Jordánsko eh, v řadě konfliktů, jak v palestinském konfliktu, ale i v jiných. Je to země, která je velice významnou zprostředkovatelskou zemí ve středním východě. Pravdou je, že Jordánsko není činí veliké úsilí pro to, aby provedlo reformy týkající se hospodářství. Bylo by zapotřebí, aby tyto reformy přinesly své plody, řekla bych a aby tady k těmto reformám docházelo eh, v určité sociální spravedlnosti. Není to snadné dnes. A nejenom díky tedy eh, tomu množství uprchlíků, ale myslím si, že bychom tedy měli možná tak trochu podpořit vládu a režim eh, proto, aby mm, instalovali sociální spravedlnost. To bych ještě zmínila v této zprávě, jinak bych chtěla poblahopřát paní Nejc za způsob, jakým zpracovala toto téma. Thank you very much. If, uh, Mrs. Nates... Děkuji. A nyní, pokud paní Nejc má chuť něco dodat, tak má slovo. Chtěla jsem poděkovat Chtěla jsem poděkovat Veronice eh, za její připomínky. Rozhodně se ještě podívám eh, na to vysvětlení motivu, na vysvětlující prohlášení a podíváme se na to, zda bych tam mohla zapracovat také její připomínky, které jsou naprosto příhodné. Děkuji. Okay. Dobře, děkuji vám. Termín pro pozňovací návrhy je 4. září v 18 hodin. To je konečný termín pro předložení pozňovacích návrhů. A nyní si uděláme krátkou přestávku. Ostatně ale nezačneme v 18.30, ale dříve, protože pan Devonport dorazí za pět minut, respektive už dorazil. takže počkáme eh, na našeho pana předsedu, což potrvá asi pět minut, než dorazí a pak se hned pustíme eh, do eh, diskuse s panem velvyslancem. A bude to zasedání in camera, jako obvykle za těchto okolností.